Colleagues, good morning. Vážení kolegové, dobrý den. Doufám, že jste všichni připraveni. Zahajuji naši schůzi. Jde také o zvolení našeho předsednictva, že budeme muset zvolit předsedu a čtyři místopředsedy podle článku 204 jednacího řádu a pořadí volby bude nejprve volba předsedy a my už jsme ověřili, že máme dostatečné kvorum tak se ptám, jestli chce někdo nominovat eh, na funkci předsedu jednoho člena. Pane Daltne, děkuji, já bych chtěl navrhnout eh, Vicky Ford jako předsedkyně našeho výboru na následující období. Děkuji. Chce někdo ještě nominovat někoho? Já asi musíme se držet našeho eh, stanoveného postupu, pokud dovolíte. Takže se ptáme kandidáta, jestli souhlasí s nominací a ptám se potom vás, jestli souhlasíte s volbou aklamací. A teď můžete zatleskat. Takže Věky byla znovu potvrzena ve funkci. Thank you very much. Děkuji. Já vím, že hodně z vás eh, eh, říkalo, eh, že budu ve funkci pokračovat, ale já jsem tomu úplně nevěřila, tak jsem velmi ráda, že jste mi důvěru znovu udělili a budu samozřejmě pracovat na tom, abychom jednotně zastupovali zájmy spotřebitelů a také abychom zachovali obchod s službami a zbožím v celé Evropské unii. A osobně bych ještě chtěla dodat, eh, že doufám, že je to známka toho, že obě strany v jednáních o Brexitu budou tak přátelské a tak otevřené, jak je to jen možné v nadcházejícím období, že se těším na události tohoto roku. Bude sedět řada velmi zajímavých věcí také na tomto výboře. To balíček o službách, na který čekáme už dlouhou dobu. Dále jde o ehm, přepracování spotřebitelské legislativy, to je také důležitá věc a můžeme se také těšit na některé ehm, delegace nebo návštěvy našeho výboru. A doufám, že i ti, kteří teď budou zvoleni místo předsedy, se zhostí eh, těchto povinností. A chtěl bych ještě osobně poděkovat paní Gebhardt, která je velmi výraznou eh, členkou tohoto výboru a koordinátorka. Jí poblahopřát k její volbě minulý týden. Budete nám chybět na MQ, ale víme, že naše eh, zájmy budete zastupovat i v nové funkci. Takže bych vám chtěla ještě poprosit ostatní, aby vám zatleskali, než přistoupíme k volbě dalších. Um, now, the, we go on to this. So in terms of the... A nyní jde o mm, pokračování hlasování. Budeme hlasovat o všech čtyřech současně nebo po jednom? Takže po jednom. Nejprve jde o nominaci prvního místo předsedy. Dostali jsme nominaci Anne Marie Koraco. Tam se, jestli na tuto funkci eh, chce kandidovat ještě někdo jiný. Pokud ne, Anna, ano, Marie, souhlasíš s tím, aby si byla zvolena? Pokud tedy souhlasíte, tak můžeme přistoupit k volbě aklamací. Please, Anna Maria, come back. Můžeš, prosím se, tady posadit. A nyní jde o nominaci druhého místopředsedy výboru. Deta Charancová, dostali jsme její kandidaturu, souhlasíš? Jde to, no, kandiduje ještě někdo jiný, takže potom můžeme přistoupit k volbě Dety Charancové aklamací. Um, the nomination for the... A nyní jde o třetího místo předsedu. Katrin Steiler. Eh, souhlasíš, Katrin, se svou nominací? Děkuji. Ještě se musím zeptat, jestli kandiduje někdo jiný. Nikdo? V tom případě. Ještě předtím, než půjdeme do dalšího kola, tak bych vás chtěla poprosit o jednu věc. Jeden eh, z důvodů, proč jsem šel do politiky, bylo to, že eh, se říkalo, že eh, v politice není dostatek žen a protože ženy tady na tomto výboru vždycky pracovaly tak tvrdě a usilovně, tak teď je potřeba zaznamenat do eh, historie a zamyslet se a reflektovat tento okamžik, kdy tady máme tolik žen ve vedení. Um, A teď eh, přestupujeme k volbě čtvrtého eh, místo předsedy. A Nikola Dante je tím eh, čtvrtým kandidátem. Děkuji, paní předsedkyně. Já vám chci poblahopřát také všem kolegyním eh, za to, že byly potvrzeny toto významném úkolu jako, mm, jako předsedkyně a kolegyně jako místo předsedkyně. Včera odpoledne skupina SAD hlasovala na své eh, schůzi, jmenovala mě koordinátorem SAD. Takže jsme neměli od včerejšího večera do dnešního rána Eh, zajistit dalšího kandidáta na místo předsedu. Takže já přijímám tuto kandidaturu do, ta, mm, dočasně na pár dní, abych mohl poskytnout čas politické skupině SAD, aby našli jiného kandidáta. Pravděpodobně nějakou ženu také, tak abychom měli tedy předsednictvo kompletní ve výboru IMCO. protože jsou některé výbory, kde měly samé muže v předsednictvu, my zase můžeme mít samé ženy. Děkuji, paní předsedkyně. Nikola, first of all, many congratulations. Nikolo, tobě blahopřeji. Já vím, že ehm, se o tom tehdy hlasovalo. Vím, že mnoho lidí u vás ve vaší skupině se tomu hodně věnovalo. Takže jsem ráda, že to dopadlo eh, takto přeji k tomu zvolení místo předsedou. Asi není e, úplně e, v s pravidly, aby e, byly voleny jenom ženy, takže musíme e, mít nějakou e, rovnováhu. Nikola tedy akceptoval výsledek hlasování nebo tu nominatu, nominaci a proto můžeme přistoupit k jeho volbě aklamací. Muito bem. So the first part of the meeting is now. Takže první část eh, naší schůze tím je dokončena. Můžeme na příští dva půl roku eh, pracovat na jiných věcech. Děkuji vám. Nicola, you're going to come and join us? <laughs> All right. Troppe donne. <laughs> um, right. Please may we adopt the agenda. Teď přistoupíme k přijetí pořadu jednání. A také bychom měli potvrdit um, kalendář naší schůzí na zbytek roku 2017. To byste měli mít všechno ve vašich složkách. Měny programu Eh, nejprve zpráva o trialozích o třízených jednáních. Eh, přidali jsme tam bod eh, číslo 7, kde se budeme bavit o online službách a o zbraních. Potom byl odložen bod 19 na 9. února a bod 23 byl také odložen a sice na schůzi 6. února. Pokud eh, nikdo k tomu nemá žádné připomínky, tak můžeme tento pořad jednání schválit. A chtěl bych vám připomenout, že tato schůze je webstreamovaná. A že všechny dokumenty relevantní pro tuto schůzi jsou dostupné členům výboru IMCO prostřednictvím aplikace e-meeting. Myslím, že už eh, to bylo před nějakou dobou, kdy eh, asistenti nebo poradci eh, byli seznámeni s tím, jak se používá tato aplikace. Možná, že pokud někdo z vás má zájem se nechat vyškolit, tak to můžeme zorganizovat, pokud o to bude zájem. Newsletter, oběžník, je také k dispozici, má výbor, je výbornou kvalitu, pokud někdo chcete přispět, tak se Eh, o to přihlašte. Čte ho spousta lidí i mimo parlament. A snažíme se, aby to bylo politicky neutrální, ale informativní. Potom eh, bychom měli schválit zápis, eh, zápisy z předchozích, pokud někdo má nic tak budeme požádat o schválené. A teď můžeme přistoupit k aktuálním informacím o třístranných jednáních. So we held the fourth trialogue. Čtvrté eh, čitelné jednání se konalo 5. prosince ve Štrasburku. A během té schůzky zákonodárci dosáhli předběžné politické dohody o nevyřešených otázkách, včetně eh, lékařského, lékařské prohlídky a těchto ustanovení v souladu s tím, jak to schválil tento výbor. Potom eh, šlo o sběratele a o sportovní střelce a deaktivaci. Všechno to eh, byly velmi podstatné eh, body, kde, byl zohledněn, byl zohledněn postoj parlamentu. Komise měla některé výhrady v trialogu ohledně určitých typů poloautomatických zbraní a zacházení s nimi. Parlament velice silně zastával své stanovisko a to ohledně tedy kritéria podobnosti. Komise a rada říkají, že potřebují omezení ohledně velikosti e, zásobníků TA7 a nakonec Nakonec došli k dohodě, podpořili text tak, jak jej podporoval. Jak byl podpořen tedy 20. Eh, prosince. Jako předsedkyně jsem dostala od velvyslance eh, dopis eh, hovořící o tom, že rada takto podpoří směrnici o střelných zbraních. Připravila jsem čtyřstránkový text, který schrnuje pozici, na které jsme se eh, shodli, tak aby to znělo jasně, aby to nebyl jen právní text, ale aby to bylo srozumitelné. A ve čtvrtek by to mělo být součástí našeho tiskového prohlášení, mělo by to být zvedeno. Ohledně e, zásobníků bych chtěla říci, že to je trochu zmatku e, ve veřejnosti ohledně toho, na čem jsme se vlastně shodli ohledně zásobníků. Takže podle této dohody nabíjecí zařízení samotné, včetně zásobníků, není jako takové omezeno u poloatických eh, zbraní, které umožňují více než velk, určitý eh, počet eh, výstřelů mezi nabitím, jsou umožněn tehdy, pokud nabíjecí zařízení a zásobník s určitou kapacitou je součástí zbraně a nebo je do něj zařazen, do ní zařazeno to bylo také stanovisko IMCO. Stanovisko IMCO znělo tak, že tam je 20 výstřelů pro všechny střelné zbraně. Rada měla velice silný názor v tom smyslu, že by to mělo být 20 na krátké střelné zbraně, 10 pro dlouhé střelné zbraně. Komise chtěla mít 10 pro všechny střelné zbraně jako limit a kompromisem tedy je, tak mm, se většina skupin shodla kolem toho, Eh, eh, kolem toho návrhu rady, eh, že jedna dávka může maximálně 20 a 10. Ale to ovšem platí jen tehdy, pokud nabíjecí zařízení je tedy zasazeno do střelné zbraně. Členské státy chtěly ještě mít autorizaci pro sportovní střelce, pro stávající držitele zbraní, pro sběratele, rezervisty a um, pro další speciální případy. Rada uh, vyžadovala, a následně jsme se shodli, že lidé, kteří mají zbraň z kategorie B a mají na ní povolení, by vlastnili tedy vysokokapacitní násobník a měli by následně toto povolení odňato. Není tu žádné omezení eh, ohledně toho, že si můžete požádat o nové eh, povolení pro takovéto vysokokapacitní zásobníky. Do budoucnosti by bylo omezení pro nové nákupy vysokokapacitních náboj, na zásobníků, ale to platí jen pro ty lidi, kteří mají e, zbraň kategorii B. Nejedná se o zbraně, které jsou deaktivované nebo e, o nějaké e, zbraně nebo memorabilie. To je tedy změna ve stanovisku parlamentu ale jak už bylo řečeno na začátku, nejedná se o omezení jako e, takové. Není e, nelegální takovouto zbraň e, držet, přijete o licenci a můžete požádat o licenci. Potom, co se týče deaktivace, kde komise žádala eh, o to, aby deaktivované zbraně byly chápány jako, jako zbraně tohoto typu, této kategorie eh, tak pro nás toto bylo eh, nepřijatelné. My jsme o tom hodně vyjednávali jako součástí kompromisního řešení. Říkalo se, že není zapotřebí mít licenci nebo povolení na deaktivovanou zbraň, ale pro novou deaktivovanou zbraň ano. A to proto, aby byl důkaz o tom, jak, se pro, jak proběhla ta deaktivace a že proběhla. Toto velice jasně napíšeme do eh, souhrnu informací, které budeme zveřejňovat ve čtvrtek. Děkuji, eh, Vicky. To eh, bylo velice konstruktivní a užitečné takto spolupracovat s vámi, Ditou, Sergio a s dalšími stínovými zpravodaji. Myslím, že se nám podařilo dosáhnout dobrého výsledku. Děkuji za objasnění, protože eh, byla velká nejistota, hodně emocí, lidé se eh, obávali, co se bude dít a myslím, že se nám nejlepším způsobem podařilo eh, prosadit to, co bylo naším původním názorem, abychom měli jasnou právní situaci, abychom se řídili podle tedy toho principu podobnosti a e, potřebovali jsme zmodernizovat pravidla napříč Evropskou unii, protože zbraně cestují přes hranice, abychom zaplnili ta prázdná místa, která nebyla ošetřena. A proto tedy můžeme říci, že kdybychom byli poslali ten návrh zpátky komisi, tak bychom jen pokračovali v právní nejistotě a situaci bychom nevyřešili. Eh, teď myslím, že se nám podařilo najít správnou rovnováhu, dobrou rovnováhu mezi navýšením bezpečnosti, aniž bychom snižovali svobodu lidí v jejich volném čase. A jak jste říkala, máme tu dobré eh, ochranné mechanismy eh, u legitimních cílů, jak rezervistů, osob, které se účastní obrany, eh, sběratelů a uživatelů zbraní, kteří na to mají povolení. Tak eh, zítra budeme dále eh, se tím zabývat a hlasovat. Dita Charanzová, prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, jak už bylo prohlášeno, musím také poznamenat, že naše politická skupina nemůže podpořit eh, tento výstup trialogu. Jak všichni víme, vyjednávání byla dokončena za politického tlaku a ten finální text obsahuje několik ustanovení, která jsou pro nás problematická a neschůdná. Podle našeho názoru zkomplikují život stávajících a budoucích majitelů zbraní, držitelů zbraní, ale také veřejných orgánů, co se týče prosazování prosazování tohoto právního textu. A myslím, že všichni máme společný cíl od začátku, to je eh, posílit boj proti terorismu. Já se obávám, že tato směrnice, tak jak teď vypadá, není nejlepším způsobem, jak tohoto cíle dosáhnout. Děkuji. Thank you, sir. Děkuji, Sergio. Sergio Koferrati. Já jsem také chtěl poděkovat za

tu práci, kterou si vykonala ty a kolegyně a kolegové, stínoví zpravodajové, stínové zpravodajky, s nimiž jsme tak dlouho na tomto textu pracovali. Myslím, že ten finální text je dobrým závěrem. Změnili jsme hodně z těch přibližných řešení, které navrhovala komise. Eh, vyjasnili jsme eh, mnoho prvků. Eh, samozřejmě byl tu jakýsi politický odpor z mnoha stran, ten nás ovšem neovlivnil. Na jedné straně jsme používali zdravý rozum, na druhé trpělivost a drželi jsme se také technických eh, principů a takto jsme často dovedli komisi i radu eh, ke změnám. Eh, další, co si říci, že to bylo velice obtížné takto vyjednávat, protože podle mého došlo k ne, nepochopitelnému um, Eh, odporu a eh, to, co je nepochopitelné, jako to téma je těžko pochopitelné, tak tak eh, lidé se mohou stavět proti něčemu, co, co přesně nechápou, ale nakonec, protože my jsme vytrvali, podařilo se nám dosáhnout takové řešení, pod které se můžeme podepsat. A to je právě to řešení, o kterém teď hovoříme. Myslím, že velice bude záviset i na duchu, v němž budou členské státy tuto normu využívat v tom smyslu tedy, aby eh, do budoucnosti nevznikal další odpor, aby, aby nebyly zavedeny další eh, potíže. Je to důležité, abychom měli tedy evropské řešení tohoto typu. Any other comment? Ještě někdo by se chtěl vyjádřit? Děkuji, děkuji za připomínky a za to, že to bylo jasné eh, a v podstatě v hlasování ve výboru, při hlasování ve výboru eh, byl respektován tento text a povolení podle kategorie A, to je pro stávající držitele, pro eh, sportovní eh, střelce, pro sběratele a další specializované použi- uživatele a situace deaktivace zbraní. V podstatě to také se hodně zlepšilo ve srovnání se stávající situací, takže žádné notifikace a my jako parlament, my jsme neustoupili komisi a jejím požadavkům eh, pokusit se, eh, aby ta kritéria podobnosti na, nebo napodobenin, tedy kritéria mm, eh, založená Eh, tedy na kterých eh, mm, těch podobných zbraní, takže my jsme jasně se k tomu vyjádřili a já eh, doufám, že to, co jsme napsali, bude přeloženo do francouzštiny, bude to ráno k dispozici ve čtvrtek, takže pokud budou další požadavky na jiné jazykové mutace, tak budou k dispozici. Děkuji. Dobře. A další bod. Další bod je Eh, aktuální informace o vyjednávání o přeshraniční přenositelnosti eh, eh, služeb obsahu online na vnitřním trhu. Naším zpravodajem je Marko Zulo. Chcete tedy nám podat aktuální informace, Marko? Ano, děkuji, paní předsedkyně. No, takže podle článku 53 jsme eh, mohli tedy sledovat vývoj ve výboru Jury a eh, výsledek je text, který je dost blízký našemu textu a proto v podstatě můžeme být spokojeni. A to především Eh, jste potvrdila eh, vůle mít uzavřený eh, seznam, pokud je o prověřování a v podstatě to je změna ve srovnání s přístupem rady. Bohužel některé politické frakce trvaly na tom, aby i na tom seznamu také byla i kontrola adresy IP. To je to, co jsme vyloučili. Princip proporcionality a efektivity, to jsme také zdůrazňovali a zde jsme dostali z IMCO, v IMCO eh, jsme předložili další náměty, které se objevují v návrhu, konečném návrhu a v prosinci se konal takový spíš průzkumný trialog, protože rada eh, nechtěla upustit od svých pozic, jak to vypadá a to asi možná i eh, slovenské předsednictví to spíše chtělo nechat, přenechat to maltskému předsednictví a již se o to nestarat. A, takže zde je to otázka dočasnosti, to se musí ještě vyřešit, potom e, stát pobytu je třeba vyřešit a jak zajistit, že e, ten e, seznam prověřování také bude pokrývat budoucí technologický vývoj, to znamená, Eh, bez toho, aniž bychom museli potom vždycky novelizovat legislativu. Komise mm, vyjádřila překvapení, pokud jde o ten náš požadavek vyhodnocování eh, po třech letech abychom prověřili, že eh, přenositelnost nevytvořila nerovnováhu v ekonomických vztazích mezi dodavateli a spotřebiteli. A mm, technické jednání pokračují a já jsem přesvědčen, že dojde k velkému pokroku na příštím trialogu, tedy 7. února. Děkuji. Any comments? Se někdo vyjádřit k tomuto? Děkuji, Marko, za hm, aktuální briefing. Další bod, eh, to jsou pozměňovací návrhy k návrhu nařízení o dohledu nad motorovými vozidly, eh, tažnými zařízeními a dalšími systémy. Eh, a, takže zde máme překompromisní kompromisní pozměňovací návrhy. Spravodajem je Dan Dalton a máme 142 1142 pozměňovacích návrhů a Dan nám teď vysvětlí v čem spočívají kompromisy. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, takže <clears throat> samozřejmě, pokud se, chcete, tak mohu probrat jednotlivé pozměňovací návrhy. Ne. Chci poděkovat všem kolegům za tvrdou práci. E, e, až do posud jste byli velice angažovaní, jak bylo řečeno, více než tisíc pozměňovacích návrhů bylo předloženo a to je velice důležitá agenda. Doposud jsme eh, diskutovali velice konstruktivně a samozřejmě doba je politicky eh, zapeklitá, jak víte, a mm, je to důležitý návrh, jak řekla paní předsedkyně. Nicméně já myslím, že eh, se blížíme ke kompromisu, který doufám bude přijatelný a vhodný pro všechny. A nyní původně my jsme plánovali, že budeme hlasovat již teď, ale ten proces pokračuje, proto je důležité, abychom eh, hlasovali, až budeme v takové pozici, která se nám bude líbit. Týká se to spotřebitelů samozřejmě a eh, spotřebitelé eh, potřebí mít jistotu, že skutečně ty systémy budou bezpečné, že to bude řádně ošetřeno nejenom ve vozidlech, ale i v legislativě. A my, tedy stínoví jsme se dohodli, že potřebujeme více času. Samozřejmě nechceme eh, nepatřičně protahovat eh, proces ve výboru. Všechny frakce mm, eh, změnili své původní postoje, mm, mm, reagovali na požadavky těch ostatních, ale potřebujeme ještě čas, abychom se dohodli na tom nejlepším návrhu a já jsem přesvědčen, že se nám to brzy podaří. Takže my chceme odložit hlasování na příští schůzi výboru IMKO, což nám umožní hlasovat 9. ve čtvrtek 9. února a tak, abychom i respektovali harmonogram rady a také, abychom apelovali na malcké předsednictví, aby bylo aktivní a ambiciozní a snažilo se eh, sladit eh, názory a stanoviska tak, jako se o to snažíme my tady ve výboru, takže eh, v podstatě je to únor, 9. únor, to je v podstatě rok od původního návrhu komise. A teď ty oblasti, které se musí ještě vyjasnit mezi stínovými dnes, doufejme, že již Eh, vyřešíme ty otázky eh, eh, směrnice či nařízení. Potom víme, že stávající systém má své slabiny, ale je nezbytné, aby ten náš návrh byl proporční, uměrný a abychom klíčové aspekty je dohled nad trhem samozřejmě a já si myslím, že hlavním cílem naší práce ale musí být to, aby ten dohled se prováděl efektivně, konsistentně v celé Evropě a také, aby tam nedocházelo k překrývání, protože naše zdroje jsou omezené jak ve státech, tak i na evropské úrovni, proto je třeba mít nejlepší možný systém dohledu. A je to především otázka eh, národních států, které jsou odpovědné za toto a řada je ochotná eh, eh, toto provádět, ale v podstatě jsou povědy to provádět. Je jasné, že budou to muset provádět teď podle stávajících postupů a kompromisy se snaží vyřešit tuto otázku, to znamená vytvořit programy národních dohledů nad trhem a také i se dohodnout na evropské úrovni, což zavazuje členské státy, aby prováděli dohled nad trhem a aby i se mohli řádně koordinovat mezi sebou pokud je třeba o testování eh, motorových vozidel, tak aby se neduplikovali, neopakovali testy na stejných motorových vozidel, to by nebylo smysluplné. A také i zde eh, se eh, stanovuje takové minimum pro dohled nad trhem, eh, tak aby se homologovaly typy motorových vozidel a nejenotlivé motorová vozidla, tedy typové homologace. Dále kompromisy se právě diskutují a myslíme si, že zde i komise by měla sehrát svoji roli, provádět tedy dohled tam, kdy komise zjistí, že jsou nějaké nedostatky, třeba aby, do toho mohla, aby se mohla vložit do dohledu, nebo případně provést nějaký dohled navíc v celé Evropě, protože, jak jsme řekli, tato reakce musí být systematická. Je to naše reakce na kauzu Volkswagen. Ten mm, nástroj musí být praktický a bude to určitě velké zlepšení na trhu. Eh, bude to mm, ukládat minimální břemeno na evropské úrovni, minimální břemeno pro členské státy a na jejich zdroje ale e, samozřejmě e, dohled to je pouze jedna část reformy, potom je to otázka e, typového schvalování motorových vozidel. Zde si myslím, že také došlo k dohodě Eh, eh, akceptuje se to, jak ten systém by měl vypadat, jak by měl vypadat monitoring a jak by mělo vypadat prosazování právo. Tady jde i o to apelovat na výměnu informací, tak aby i komise měla řádné informace, aby mohla zajistit rovné podmínky v celé Evropě. Kromě toho systém revize, také se zde navrhuje, který eh, se, to znamená, že i ty orgány, které provádí homologace, typové schvalování, tak mohou používat nezávislé hodnotitele eh, instituce, aby se případné problémy vyřešily v rané fázi. Jiné oblasti, kde se budeme snažit o eh, eh, kompromis, jsou ty Eh, eh, eh, jsou ty klauzule safeguard a potom penále, trest, tady sankce. Je třeba opatrně přistupovat k sankcím, tak abychom neměli paralelní režimy sankcí, tedy na evropské úrovně úrovni E na národních úrovni. Musíme respektovat eh, správní postupy v národních státech, ale nesmí to bránit tomu, že bychom nemohli ukládat i sankce na národní úrovni, na evropské úrovni spotřebitelé často nechápou, proč třeba eh, Volkswagen eh, má platit sankce v Spojených státech a ne v Evropě a pravidla proto to musí řádně vyjasnit, aby Eh, náhod, nedocházelo k tomu, že hm, ty národní státy by mohly bránit evropské úrovně ukládat sankce. Já jsem přesvědčen, že se dohodneme na systému, který splní naše politické cíle a jsem přesvědčen, že se nám i podaří se dohodnout na něčem, co bude přijatelné pro eh, všechny nebo aspoň eh, většinu frakcí, že to zlepší stávající systém a já samozřejmě vítám názory ostatních stínových a dalších zainteresovaných osob a jsem optimista, pokud jde o spolupráci, která určitě bude potřebu pokračovat stejně dobře a e, dohodneme se e, na kompromisech velice brzy a způsobem pozitivním. Děkuji. Jenom vás chci varovat. Ve čtvrtek 9. E, tam skutečně máme na programu hodně zajímavých věcí a bodů Eh, řada, řadu zpráv, takže eh, jde o to, abychom měli co nejvíce kompromisních návrhů či hlasování unblock. Abychom, takže to by velice pomohlo potom pro účely toho hlasování. Určitě. Asi bude třeba i konat nějaké schůze odpoledne proto. A nyní eh, máme tady kolegu Stefaniče. Děkuji. Za prvé, já velice si cením přístupu zpravodaje, který skutečně se snaží, maximálně se snaží eh, dohodnout se na kompromisech a mohu potvrdit, že tady je hodně hm, zatím otevřených otázek, které třeba vyřešit. A hm, on se o to snaží v kompromisech, které EPP podporuje. Náš cíl je provést změny a implementovat tedy stejná pravidla pro vnitřní trh a zároveň ale mít funkční systém, který bude i fungovat v členských státech, protože, jak víme, stávající systém selhává a naši občané očekávají reálné změny. E, to znamená, že skutečně budeme e, měřit emise v reálném provozu a že komise dostane pravomoc i aby mohla případně do takových kontrol auditů vstupovat, když zde budou podklady a důkazy či informace, které indikují, e, že došlo nebo dochází k porušování pravidel. Tato agenda již byla několikrát odložená. Já doufám, že 9. února se nám podaří hlasovat a náš cíl je již to neodkládat. Chtěli bychom vidět už výsledek, tedy aby byl splněn ten konečný cíl, o který nám šlo, takže proto nebudeme podporovat žádné další odklady hlasování. Nicméně jsme připraveni být vstřícní vůči všem kompromisům, tak aby 9. února hlasování proběhlo úspěšně. Jsem přesvědčen, že se to podaří, jsme na dobré cestě a potvrzuji to prohlášení zpravodaje, že se skutečně blížíme eh, k řešení všech těch nuancí a eh, opakuji, jsme ochotní, tedy naše frakce bude konstruktivně přispívat, ale konečný výsledek je velice důležitý a doufejme, že se nám to podaří. Děkuji. Děkuji. Ano, paní Šarmoze. Yes, uh, also thank Děkuji, já bych chtěla poděkovat panu Daltonovi za jeho velmi konstruktivní, ale také velmi náročná jednání, musím říci. A teď jsme se asi dostali do té obtížné části těch jednání. Yeah pravda, že ten systém se změnit musí, protože naprosto selhal a je to jasné asi pro většinu lidí, kteří tuto problematiku sledují, že členské státy nesplnily, nenaplnily své povinnosti v oblasti dozoru nad trhem a proto bychom se na to měli dohodnout, eh, aby vznikl systém, který zajistí, že členské státy budou nad trhem dohlížet a že někdo to bude kontrolovat. Asi víte, že skupina SAD by dávala přednost tomu, kdyby vznikla agentura, ale to se nepodařilo prosadit, proto většina eh, nebyla, ale měli bychom pracovat na tom, aby ty kompromisy šly tím směrem, abychom měli silnější a více, více evropského dohledu pravděpodobně komise tedy bude muset kontrolovat to, že členské státy dělají to, co dělat mají. A to mm, způsobem, který nebude příliš byrokratický, bude efektivní a to se hledá těžko. Ještě jsme do toho bodu nedospěli. Jinak ale souhlasím s tím, aby se odložilo hlasování. Nemám problém s tím, aby se hlasoval 9. Ale chtěla bych ještě dodat, že rada asi nebude mít eh, svůj postoj připravený až do května. Neříkám, že by se to mělo odložit ještě dále než na, eh, za 9. únor, jenom říkám, že rada eh, si na to ještě bere dostatek času. Myslím, že je asi nejdůležitější připravit funkční systém spíše než to uspěchat. Doufám, že to možné je ale měli bychom se také být vědomi, že jsou to hlavně členské státy, které nesplnili svůj úkol a jde o to, jak zajistit, aby už eh, něco takového se neopakovalo. A ještě jednou děkuji za vaši snahu najít eh, konsenzus. A mluvám se, že to trochu komplikuji sama. Myslím, že je to možné najít tu zhodu. A teď Dita Charancová. Děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodajovi za jeho úsilí najít základ, společný základ pro eh, nalezení kompromisu této technicky náročné eh, věci. Pořád je tady ještě řada nevyřešených věcí, ale tak si myslím, že v duchu kompromisu a s dobrou vůlí všech politických skupin se podaří najít funkční legislativu, která by také měla naplnit naše očekávání. Jak už bylo řečeno, nemohli jsme postoupit do těch klíčových eh, částí toho návrhu, kde jde jak o homologaci, tak i dohled nad trhem. Co se týče postoje naší politické skupiny, my bychom byli pro nové pravomoce pro komisi, měly by to být pravomoce, které by zahrnovaly nezávislé testování vozidel, ale byli bychom rádi, kdyby to byl dvoufázový přístup. Komise by měla mít právo donutit komise, aby nechali provést testy v případě, že to bude nezbytné na teprve. Pokud by komise měla důvod se domnívat, že něco nefunguje správně, tak by si ty testy mohla nechat provést sama. Současný kompromis, který teď je navržen, je pro nás dobře vyvážený, protože tady zachovává možnost pro komisi, aby sama eh, kontrolovala vozy, ale jinak, aby se držela toho dvoufázového přístupu. Potom jsme postoupili u článku 10 o forum pro výměnu informací, které by se mělo posílit. Bychom rádi, kdyby nové pravomoce zahrnovaly také provádění a koordinaci toho vzájemného posuzování členských států. Potom bychom chtěli usnadnit výměnu informací tak, aby veřejnost měla relevantní informace k dispozici a také bychom eh, eh, chtěli mít nějakou, nějaký způsob, jak referovat o Eh, některých konkrétních případech, potom bychom to fórum chtěli rozdělit na dvě skupiny o vynucování, které se bude specializovat na otázky spojené s homologací a potom by to měly být otázky spojené s novými s dohledem na trhem a s novými pravomocemi, takže tento přístup komise podporujeme. Také si myslím, že je důležité, abychom nalezli shodu u těchto otázek, abychom mohli vyřešit ještě další věci, které s tím souvisí, jako je například financování celého systému a e, funkční a efektivní dohled nad trhem e, by měl být podle nás řízen tak, aby členské státy měly záruky, že ta vozidla, která u nás jezdí, produkují přiměřené amise, aby také byla obnovena důvěra v automobilový průmysl. To je náš hlavní cíl a této strategie bychom se měli držet. Takže za ALDE e, chci říci, že se těšíme na další spolupráci se spravodajem, se stínými spravodaje a doufám, že to eh, hlasování proběhne, tak bylo naplánováno tedy za dva týdny. Děkuji. Denis de Jong. Děkuji Vicky, děkuji panu zpravodajovi za jeho obrovské úsilí nalézt zhodu eh, a dohodnout se. Ta jednání jsou velmi eh, náročná, ale myslím si, že ten eh, přístup pana zpravodaje obecně je velmi slibný. Chtěl bych eh, zareagovat na to, co říkala zástupkyně SAD, paní Šaldemoza. Je pravda, že eh, řada členských států, no možná většina z nich, nechtěla zareagovat správným způsobem na Dieselgate. A můžeme říci, že i v komisi eh, eh, byl tomu podobný postoj, automobilový průmysl eh, ovlivňoval mm, rozhodnutí nejednat nebo nereagovat na ty signály, které se objevovaly. Myslím, že to rozhodně nefungovalo tak, jak mělo. A já si nemyslím, že to funguje, bude fungovat, když jenom vezmeme ty pravomoce českým státům a dáme komisi. Ale Měli eh, bychom také pochybnosti o objektivitě agentury nebo nějaké jiné instituce, protože i tam by byly přítomné konflikty zájmů. Jde hlavně o politickou vůli eh, a díky tomu nalézt to správné řešení. Ten dvoufázový eh, přístup, o kterém hovořila zásupkyně Alde, je eh, podle mě praktičtější, potřebujeme mít záruky objektivity, ale v konečném důsledku jde o to, aby to byl uh, systém, který bude fungovat a který bychom mohli podpořit. Je tady ještě jedna věc, o které zatím nikdo nehovořil, a která podle nás je důležitá, a to je to, že celý ten systém uh, těch testovacích zkušeben vlastně vznikne trh s těmito službami, Je to bude znamenat, že si budete moci vybrat, kde si chcete nechat eh, typově schválit eh, vaše vozidlo. Já vím, že tam eh, se musí vyřešit ty poplatky za to, ale tento týden se také objevila zpráva účetního dvora v Nizozemsku, kde se hovoří o tom, že ty známky EC, ty posouzení prohlášení o shodě, se neopírá často o výsledky testů, anebo se to neaplikuje správným způsobem, takže až budeme probírat standardizaci, tak se budeme muset podívat také na to, jak ty zkušební služby nebo ty mm, služby test zkušeben eh, mohou být důvěryhodné a odpovídaly standardům nejenom o motorových vozidel, ale obecně na trhu. A to je ale jiná diskuze a na to se také těším tady to řešení bylo nalezeno v podobě eh, poplatku. Ano. Podporujeme obecný e, přístup zpravodaje a budete potřebovat hodně štěstí, aby se e, podařilo dodržet ten termín e, 9. února. Děkuji Denisi a teď Pascal Duhon. Děkuji Vicky. Podobně jako i ostatní kolegové, já bych chtěl poděkovat Danielovi za jeho práci, za jeho úsilí, to určitě nebylo jednoduché. Nevím, jestli Kristej, eh, Kristej, Kristel s tím bude souhlasit, ale eh, my jsme se také snažili eh, zohlednit náš postoj, s tím pan zpravodaj na úvod nesouhlasil, to asi nemá cenu popírat, ale každý z nás musí udělat nějaké úsilí a sícný krok. Nechci teď opakovat všechno, co už tady bylo. Eh, řečeno v podstatných věcech souhlasím, ale tady jeden bod, který chtěl říct dítě. Já si nemyslím, že ta práce je jenom technická. Samozřejmě tady jsou i technické problémy, ale je to problematika, která je hlavně politická. A to proto, že nastoluje určité otázky týkající se například konfliktu zájmu a vazeb, které by mohly existovat mezi ochranou spotřebitelů a obranou určitých průmyslových eh, zájmů nebo zájmů soukromého sektoru. Denis tady připomínal naprosto správně, že jsou tady samozřejmě rozdíly na evropské úrovni, ale jde tady o to, že členské státy, a to řekla i Kristel, selhaly ve svých povinnostech. A ta krize to ukázala. A proto jsme se dostali do situace, která je taková, jaká je. Je samozřejmě komplikovaná, protože jde tady také o pracovní místa, jde o ty zájmy eh, a průmysl, a potom jde také o veřejné zdraví, o emise. Samozřejmě, že nemůžeme asi hned požadovat, aby všechny vozy byly ekologické. Eh, na to ještě není čas, ale jde o to, eh, jak zajistit, aby ty vozy nebyly příliš škodlivé. Doufám, že se to podaří už této zprávě a jde také o to, jak kompenzovat nebo nahradit eh, nebo zajistit to, aby ten systém v budoucnosti fungoval lépe. Jinak souhlasím také s tím odložením hlasování, ale jsem nepokojen tím, že 28 února budeme mít závěry eh, zprávy nebo závěry výboru EMIS, což s tím souvisí. Asi se nemůžeme vyhnout eh, tomu, hovořit tomu, co se událo v minulosti, když eh, budujeme tu přítomnost a budoucnost. 28. února budeme mít zprávu z výboru EMIS, ta zpráva bude asi velmi kritická ohledně fungování tohoto systému v minulosti. To je jedna věc. Další věc, a to říkám v zájmu tohoto výboru, který má za úkolem, Vicky to také zopakovala, když eh, se ujala funkce, naším hlavním úkolem je ochrana spotřebitelů. A v této zprávě, této práci, tady máme eh, dvě stanoviska, jednak výboru Envy a jednak výboru TRAN, A ti by také, eh, podobně jako my, eh, byli rádi, kdyby existovala nějaká nezávislá instituce, která by mohla dohlížet eh, nad tím trhem. Nicméně v tomto výboru se proto většina našla, ale zdá se, že v jiných výborech ta většina pro toto řešení se našla. A možná, že ta většina je v rámci politických skupin. A chci zopakovat Danielovi formálně, Eh, že mi přijde trochu nevřitelné, že eh, výbor, který má bránit eh, práva spotřebitelů, zaostává za tím, co prosazují jiné výbory v tak, u tak důležitého tématu, jako je zdraví desítek tisíc evropských spotřebitelů. Takže já budu dělat všechno proto, podobně jako Kristel a ostatní, aby se eh, to podařilo prosadit i u na, naší politické skupině. S tím ne všichni souhlasí, budeme pracovat na kompromisech. Eh, je důležité, aby Evropa mohla efektivně vyřešit eh, tuto problematiku, ale jsou tady pořád ještě některé obsahové rozdíly. Bylo by dobře, aby tady byl nějaký nezávislý systém, který bude fungovat i v případě, že mm, nebudou poznatky o tom, že jsou nějaké problémy, protože Eh, bude nejprve potřeba demonstrovat, že v nějakém členském státu se vyskytl nějaký nedostatek nebo problém. Ale já bych byl rád, kdyby nezávislí experti mohli vstupovat do té kontroly na trhem a to způsobem, který bude efektivní a nezávislý na ostatních. Takže ještě jednou chci poděkovat Danielovi za jeho úsilí, chci poděkovat i dalším koordinátorům eh, eh, za jejich práci, ale jde hlavně o to, abychom na konci mohli být pišni na tu zprávu, která by Eh, se přijala na výboru, abychom nalezli eh, řešení, se kterým budou moci všichni souhlasit. Marko Zulo. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat zpravodaji. Otázka eh, kontrol Eh, motorových vozidel, eh, to eh, je něco, na co jsou občané citliví, protože nechtějí utrácet tisíce euro navíc za auto, které bude méně znečišťovat prostředí a ono je to naopak. Zatím teď jsme uprostřed politické diskuze a pozice frakcí jsou dost odlišné zatím. Jak jsme již řekli několikrát, my chceme, a my jsme ochotní na tom pracovat, my chceme mít ale solidní kompromis který reálně bude chránit spotřebitele, kteří jsou nejslabším článkem celého systému. Abychom chránili spotřebitele, občany, tak proto existuje jasná červená linie, kterou nemůže překročit eh, tento návrh. A to je, že vozidla, mm, která budou uváděna na trh, tak bude moci je eh, mít pod kontrolou eh, komise, protože tady existují různé konflikty zájmů, které nelze ignorovat, například Itálie. Eh, takže Chrysler třeba propojeno s eh, italskou vládou a eh, takže homologace potom jsou zmanipulované a takže jste hrají, vstupují do toho různé zájmy na úkor spotřebitele. Takže my v těch kompromisech samozřejmě chceme i mm, konzultovat, my chceme ale údaje o motorových vozidel nemohou být nějak adaptovány eh, eh, a eh, manipulovány, uspůsobovány a jak jsem řekla, třeba italská vláda, francouzská vláda, další vláda, ty často se dohodnou třeba s Fiatem, s Renaultem, tedy s těmi svými výrobci a zavírají oči nad těmi kontrolami, mm, jak jsme teď zjistili kvůli kauze Dieselgate a často jsou tedy propojeni. A proto jediný způsob, jak zabránit eh, takovému, eh, takovému, takovým situacím, kdy se vlastně předem dohodnout, tak je eh, to, aby do toho vstoupovala více komise, aby komise mohla ukládat sankce, pokud zjistí, že některá motorová vozidla nejsou v souladu, tak abychom vyřešili konflikty zájmu, které existují mezi státy a těmi výrobci automobilů. Tak se to myslím, co nejvíce zredukuje či vyřeší. Děkuji. Maria Capini. Maria Catini. Děkuji. Já chci pogratulovat tobě, Vicky, k zvolení předsedkyní. A e, chci se chci ještě poreferovat, co se odehrál na výboru pro dopravu. Karima Date byla tam s eh, pravodajkou, eh, podařilo se tam dospět k kompromisu, eh, našla se tam většina EPP a ALDE a díky tomu máme výsledek, který podle mě je potřeba zohlednit. Hmm, příslušný výbor je IMKO, výbor pro dopravu, připravil pouze stanovisko. Já bych chtěla poděkovat všem, eh, kteří se podíleli na vypracování eh, té dohody tady na výboru IMCO, ale chtěla bych říci, že postoj výboru pro dopravu by se měl eh, promítnout do této zprávy. Co se nám tam podařilo dosáhnout? Protože nám vyhnout se byrokracii, dodatečnému břemenu pro automobilový průmysl, je pravda, že to je politická zpráva, ale máme zodpovědnost za to, abychom našli správný způsob regulace, který bude, nebude příliš zatěžovat a který nenaruší eh, fungování eh, tohoto průmyslového sektoru. Já si také myslím, že bude potřeba zavést určitá opatření Eh, v oblasti homologace vozidel, možná to stanovit eh, příslušná kritéria. Myslím si, že všechny orgány, které mají na starosti typové schvalování vozidel, budou muset se opírat o stejné požadavky, stejná kritéria. A je důležité se myslet nad tím, kdo by měl být ten orgán, který ten proces bude kontrolovat. Jak říkala Dita, budeme muset mít ten dvoufázový eh, přístup, nemůžeme všechno dělat najednou. A Eh, náš postoj na výboru pro dopravu bylo to, že by se některé pravomoci měly delegovat na komisi, tedy ty, které souvisí s ohledem nad trhem a s kontrolou, a potom v té druhé fázi by se mělo zvažovat, jestli je potřeba eh, mít nějaký dohledový orgán na evropské úrovni. Nepotřebujeme, aby byl orgán pro to typové schvalování vozidel na evropské úrovni, protože to si provádí členské státy sami. Co se týče ochrany spotřebitelů, tak eh, to je samozřejmě velmi důležité, eh, třeba sledovat emise a také zajistit bezpečnost na našich silnicích. I to je důležitý cíl. Eh, my tady v té zprávě máme několik pozměňovacích návrhů a na základě nich si myslím, že můžeme dospět ke kompromisům, které budou praktické. Hlavně nechceme, aby vznikla zpráva, která ty problémy nevyřeší. Osobně bych byla ráda, kdybychom nejprve měli závěry výboru EMIS předtím, než budeme hlasovat, ale to asi není možné a doufám, že na konci se nám podaří schválit kvalitní zprávu. Na výboru pro dopravu, když jsme schvalovali naše stanovisko, tak jsme museli řešit eh, hodně sporů, hodně rozdílných názorů, ale Karima Deli nakonec eh, zvládla eh, nalézt tu dohodu. Nakonec EPP e získala si podporu pro své návrhy a myslím si, že v konečném důsledku máme praktický způsob nebo praktický, praktický systém dohledu na trhem. Jak říkal Pascal, musíme být také přísní v u sankcí a pokud. Že pokud e, budou všichni mít pocit, že ty sankce nebo pokuty nejsou moc přísné, tak budou pokračovat té současné praxi. Děkuji, Maria. Jenom pro kolské, polské kolegy tlumočení bude na e, kanálu 17 e, kvůli technickým problémům. A jako poslední nás seznamuje Andreas Schwab. Tak máte slovo, Andreasi. Děkuji, Dito, a já také chci poblahopřát eh, všem eh, nově zvoleným či nově zvoleným kolegům. Já bych chtěl také ještě něco dodat eh, k té debatě a k tomu, co říkal zpravodaj Dalton. Chtěl samozřejmě poděkovat všem kolegům. Jsem rád, že ta debata se opírá a fakta. Ta fakta jsou kolikrát velmi složitá myslím, že není možné hovořit o skandálu Volkswagen, ale spíše je to eh, eh, skandál nebo eh, krize, která se týká velké většiny automobilových výrobců a je potřeba je pohnat před spravedlnost nebo z toho vyvodit nějaké závěry. A je to problém selhání jednotlivců a musíme zajistit, aby byly dodržovány zákony a byly potrestány za jejich porušování. Tady se hovoří o tom, že eh, selhaly členské státy nebo že selhala Evropská unie, ale vždycky v systému, eh, eh, který provozují lidé, se může stát, že někteří jednotlivci selžou. A my musíme mít nějaký systém, který bude tu výskyt těchto selhání redukovat a bude trestat porušování. Měli jsme se dávat pozor na to, abychom nevylili zvany s vodou i dítě. A musíme se zaměřit nad tím, jak by měly vypadat ty struktury eh, v této části trhu. A ty informace o tom, že existovala ta manipulační zařízení, eh, se objevila, mm, protože to bylo v něčím zájmu, aby se objevila. Ale eh, bylo evidentní, že naše dohledové orgány v různých členských státech nebyly schopny koordinovat své jednání a zjednat eh, nápravu. Bylo to někteří eh, výrobci, kteří v různých členských státech aplikovali různé techniky nebo různé technologie. To je situace, kterou teď musíme vyřešit a já doufám, eh, že se budeme držet toho, co říkal Daniel Dalton, že to není dobré dělat prostřednictvím agentury. Agentura prostě není dobré řešení a také by si to eh, nenašlo většinu na radě, takže bych byl rád, kdybyste eh, eh, to zohlednili. Já vím, že Zelení a SAD by to rádi prosadili, ale není to úplně ta nejdůležitější věc. A já si myslím, že ten hlavní náš cíl by bylo zajistit ochranu spotřebitelů a řešení, které bude pro ně prospěšné. A také bych chtěl poznamenat na tomto místě paní předsedkyně, že jsme u, té, u tohoto tématu také eh, se dostali do situace, kde Britány, kde pan Pravodaj z Británie, eh, se vyskytly stejné problémy u těch automobilových výrobců jako tady v Evropě. A bude, eh, je tedy evidentní, že máme všichni společné zájmy a myslím si, že i toto zjištění je velmi pozitivní protože to možná v posledních měsících tak eh, nebylo, nebo si to všichni eh, neuvědomovali. I v Británii jsou malí a velcí výrobci, jsou tam eh, malí prodejci, velcí prodejci a všichni by měli mít stejné zacházení a bylo by dobře, abychom se vždycky opírali o fakta, o prokazatelné závěry a dohodli se na řešení, která budou mít podporu a ne řešení, které se tu podporu nezískají, proto by byla rád, kdyby to hlasování 9. února Eh, nás oddělovalo nebo eh, reflektovalo naše rozdíly, ale aby nakonec to řešení bylo eh, v zájmu spotřebitelů a aby to bylo proveditelné a funkční a nenarušilo to způsob fungování automobilového průmyslu. Vzhledem no tomu, že se nikdo dalšího nehlásí o slovo, tak bych chtěla předat slovo Danielu Daltnovi, Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také všem kolegům a kolegyním. Eh, ukazuje to na velice konstruktivní postup a věřím, že společně se stínovým zpravodajem se nám podaří dosáhnout dohody. Jsou tu eh, technické záležitosti, které zapotřebí vyřešit, navíc i politické. Nechci se zmiňovat o všem. Zmíme například agenturu. Samozřejmě, že to je výzva najít eh, dohodu ohledně agentury, protože některé politické skupiny jsou silně pro a jiné zase silně výslovně proti agentuře. Ehm, potřebujeme ještě nějakou agenturu nebo ne? A tam je eh, velice těžké najít kompromis, pokud eh, tedy ehm, jste součástí nějaké agentury. A eh, stojíte si za ní. Nyní k tomu, co bylo uvedeno za výbor pro dopravu. Ano, my už jsme přijali do stávajícího sou, kompromisního návrhu hodně prvků z výboru pro dopravu a ten postoj výboru pro dopravu ukazuje na to, že um, eh, v budoucnosti eh, bychom eh, mohli říci, že by bylo dobré, aby se další výbory chovaly podobně jako my, protože my jsme velice konstruktivní a přijímáme tedy myšlenky ze stanovisek další výboru, aby to tady se stalo i v situaci, až IMKO bude podávat své stanovisko nějakému dalšímu výboru. Já nejsem úplně přesvědčen, že se nám podaří všechny rozdílné názory nějak sladit. Potřebujeme ale především takový text, který nám umožní silné stanovisko, abychom měli silnou většinu eh, poslanců. Myslím, že nebezpečné bylo to, kdybychom do vyjednávání s radou eh, šli eh, s oddělným hlasováním a prozatím tedy bychom chtěli zajistit že budeme mít takový text, který nám zajistí eh, silnou většinu ve výboru. Eh, pozor prosím ještě na harmonogram, protože se musíme dostat ještě nejdřív na plenárku, než se dostaneme do eh, vyjednávání. Takže pokud budeme hlasovat v únoru, ještě pořád to bude stačit, i kdyby rada přišla se svým stanoviskem v květnu. Ale chtěl bych požádat dnes radu, tedy malcké předsednictví, aby nám sdělilo, jak vypadá jejich eh, program. Já jsem slyšel, že eh, si připravují trochu jiný mm, pořad jednání, ale to bylo mm, už dříve, takže možná mezi tím došlo k nějaké změně. Doufám, že se nám tedy podaří společně dosáhnout toho konečného, konečné dohody. Jsem velice ráda, že se na Eh, daří eh, najít eh, správný směr k dohodě. Spotřebitelé opravdu nechápou, proč Evropě trvá tak dlouho, že aby zareagovala Evropa v situaci, kdy jiné státy už reagovaly. Někteří lidé si kupují eh, dům eh, nebo bydlení a pak auto a jiní lidé si v životě koupí v podstatě jen to auto, takže bych byla ráda, abychom všichni opravdu ze všech sil se snažili ehm, tento text eh, co možná nejlepším způsobem se, sepsat a také bychom měli jako výbor usilovat o to, aby bylo patrné, že usilujeme Eh, o vyřešení této eh, situace. Jedná se tedy nejen o spotřebitele, jedná se o výrobce aut, jedná se o mnoho zaměstnanců. Mělo by to teď být naší prioritou číslo jedna. Děkuji také sekretariátu a zaměstnancům, eh, kteří pracují neuvěřitelně tvrdě právě na tomto materiálu. Děkuji všem, kteří se této práce účastní. Následuje Eh, výroční zpráva o eh, evropském semestru. Eh, Anton Isturius, prosím. Thank you, Mentor, and, uh, I would like to also... Já bych rád také poblahopřál vám osobně ke zvolení předsedkyně tohoto našeho výboru. schůzi 12. 5. prosince, jak kolegové ví, tak jsme diskutovali o 86 pozměňovacích návrzích, které byly předloženy ke eh, zprávě z vlastní iniciativy hm, o eh, jednotném evropském trhu, jeho řízení v rámci evropského semestru na rok 2017. My jsme se dohodli na takových společných liních, v podstatě většina pozměňovacích návrhů je v souladu. My jsme se dohodli na devíti kompromisech, jejich devět tedy. A zítra doufám, že dostaneme, že budou podpořeny většinou. Závěrečný návrh má posílit eh, evropský semestr jeho pilíř, jednotný trh, tedy eh, v zájmu růstu, ale jak některé frakce požadovaly od samého začátku, Eh, zde je třeba věnovat i eh, velkou pozornost eh, sociálním otázkám, tedy posílit i tento pilíř jednotného trhu a parlament požádá komisi, aby zpráva o pokroku v členských státech také, aby se to týkalo aplikace předpisů, které upravují jednotný trh, včetně toho, jak eh, se integrují služby a zboží eh, v kontextu eh, růstu. Také chceme, aby Rada pro konkurenceschopnost, aby se hrávala aktivnější roli a vydávala specifická doporučení pro jednotlivé země a e, formulovala tedy, podílela se na formulaci těchto doporučení. Já si myslím, že zítra se nám podaří v podstatě zkonkretizovat, sformalizovat naše požadavky, kdy jsme chtěli mm, posílit tento pilíř jednotného trhu v rámci evropského semestru a já chci poděkovat všem stínovým a dalším kolegům. Jejichž práce byla velice intenzivní. Děkuji za pozměňovací návrhy a samozřejmě eh, i děkuji za vstřícnost dohodnout se na kompromisech. Um, Chce někdo promluvit? Eh, Katrin Stein? Děkuji. Paní předsedkyně, vážení kolegové, Kerstin tu teď nemůže být, a já bych chtěla přečíst eh, její stanovisko. Především si poděkuji všem kolegům, kteří se přidali k mému pozměňovacímu návrhu. Víte, že eh, toto téma má velice silný sociální rozměr, protože eh, je to součástí jednotného trhu, také děkuji za kompromisní návrhy eh, zpravodaji. Hlavním cílem řízení daného trhu musí být vytvoření podmínek pro silnější růst, eh, lepší pracovní místa, více pracovních míst a vyšší životní úroveň v Evropské unii. V podstatě uvádí, že tato zpráva je podle ní velice dobrá, zejména tam, kde se hovoří o posílení eh, ekonomického mm, znovu nastartování, eh, které musí mít eh, pozitivní sociální dopady, tak aby došlo eh, k lepší vyváženosti, aby eh, nebyla ohrožována udržitelnost eh, jednotného trhu a eh, ekonom- posílení ekonomiky musí dále pokračovat. Na rok 2017 potřebujeme hodně investovat do mladých lidí, do lidí, kteří hledají pracovní místa, tak abychom jim zajistili kvalitní pracovní místa, spravedlivé podmínky. Ještě jednou tedy kolegyně děkuje panu zpravodaji. Děkuji. Jako další Edvard Sisák. Děkuji, paní převodničanca, šanovní państwo. E, na Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Především bych rád poděkoval panu zpravodaji za jeho úsilí. Také chci poděkovat stínovým zpravodajům, kteří e, velice e, pozitivně reagují. Výsledkem této naší práce je devět eh, kompromisních návrhů, které pokrývají většinu eh, pozměňovacích návrhů, včetně některých, eh, které jsem také předložil. Chci vám tedy za to poděkovat z celého srdce. Myslím, že evropský semestr musí být využit k tomu, abychom rozsáhle monitorovali jednotný trh. Chtěl bych také připomenout, že při vytváření jednotného trhu v dějinách eh, už byly použity mechanismy, eh, které by měly být jen doplněny evropským semestrem. Eh, děkuji za slovo ještě jednou a chci vám také poděkovat za vaši spolupráci a úsilí. Thank you, Edvard. Děkuji, Edvarde. Jako další Felisu prosím. Благодаря, госпожо председател. Поздравления за преизбирането ви. Bych искala... Děkuji vám. Paní předsedkyně, blahopřeji k vašemu zvolení. Chci poděkovat panu Lopezovi, zpravodaji, za zprávu, kterou připravil a za ochotu konstruktivně eh, spolupracovat v různých oblastech této zprávy. Všechny pozměňovací návrhy, které jsme navrhli, byly zváženy a byly zváženy také pro kompromisní návrhy. A já bych chtěla říci, že Cílem této zprávy je vytvořit skutečný pilíř jednotného trhu eh, prostřednictvím eh, evropského semestru, pravidelného monitorování, eh, také najít eh, potřeby a potíže v jednotlivých členských státech. Kompromisní pozměňovací návrhy se zaměřují na význam plného využití potenciálu jednotného trhu. A také zdůrazňují potřebu ještě dalšího úsilí, abychom plně dokončili jednotný trh eh, ve všech jeho aspektech. Také je to důležitý eh, impuls pro členské státy, aby eh, eh, zapracovali toto všechno do eh, právní textu, tak aby to bylo srozumitelnější pro občany, pro podnikatele a také, abychom byli vnímaví k problémům, které mohou vytvářet potíže pro budoucí integraci v jednotném trhu. Myslím, že při zítřejším hlasování budeme mít silnou většinu ve prospěch této zprávy a budeme takto usilovat o silnější společný trh. Děkuji. Ještě někdo si přeje promluvit za eh, GUE, NF, Zelené, FDD? Ne. Ne, děkuji. Ještě nějací jiní poslanci by chtěli promluvit? Ne. Mohu tedy poznamenat, eh, Antonio, z mého pohledu velice mě těší, eh, že hovoříte o pilíři jednotného trhu v rámci evropského semestru, protože to je věc, po kterou náš výbor žádal velice dlouho a vím, že s vámi eh, se to uskuteční. Je to velice důležité, abychom to měli ve zprávě a aby se to tedy uskutečnilo. některé z realizačních eh, mechanismů, mm, které se týkají služeb, eh, způsobují trochu mm, eh, zklamání u rady. A teď vám ještě předám slovo zpátky. Uh, děkuji jen za vaše poznámky, děkuji také za to, co říkala Filipa Feliz Husmenová. Děkuji vám všem za podporu, také v zítřejším hlasování. Tak to bude naše zítřejší hlasování. Vím, že členové výboru se ke mně připojí a můžeme Kristen Westfal mm, popřát brzké uzdravení eh, a budeme na ní hodně myslet. Takže o tomto tématu budeme hlasovat zítra. Další bod na pořadu jednání v dnešním dní je zpráva o e, Evropském aktu přístupnosti. Lockhart je naším zpravodajem. Máme 163 pozměňovacích návrhů. Mortene, máte slovo. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně, a já chci poblahopřát k tomu, jaký silný tým byl zvolen. Já mám eh, zkušenost s dominancí žen z výboru pro kulturu a eh, takže tady mám také podobná očekávání. A já bych chtěl tady, eh, aby prezentace byla velice konkrétní a přesná. Toto je takové trochu neobvyklé my musíme jako parlament garantovat to, že eh, osoby s postižením budou mít lepší přístup ke službám a eh, zboží na trhu. Tady jde o to, že musíme zlepšit podmínky pro osoby s postižením a musíme zároveň garantovat eh, to, že i evropský trh bude dobře fungovat my musíme zde nastolit správnou rovnováhu mezi dostupností, přístupem pro tyto osoby s postižením a zároveň inovací služeb a níž musíme se snažit i snižovat břemeno pro firmy. Chceme posilovat vnitřní trh a proto je třeba eh, rušit bariéry, které existují mm, ve stávající legislativě a vyvarovat se budoucím legislativám. Eh, protože vždycky přijímáme legislativu, která se potom musí opravovat, novelizovat a proto je třeba, aby naše právní normy byly lepší od samého začátku. Eh, vím, že to má garantovat komise, ale přece eh, firmy a státy musí mít jasno, jak implementovat legislativu. Tak teď dovolte, abych se podíval na některé pozměňovací návrhy. Já myslím, že tady jde o to, aby členské státy mohly plnit požadavky podle úmluvy OSN o osobách s postižením, ale komise chce rozšířit tuto definici, aby i zahrnovala osoby, tedy ženy těhotné, starší občany. A mm, já myslím, že to je dobrý nápad, protože tady to s tím určitě všichni souhlasí. Osoby s postižením, pokud tedy my zlepšíme situaci pro tyto osoby s postižením, tak to bude i lepší pro ženy těhotné, těhotné ženy i starší občany. E, komise pléduje pro horizontální přístup. Já nevím, zda to je ten správný postoj, protože zde máme konkrétní přece sektory, který se to týká, jako doprava například, nebo směrnice o audiovizuálních službách, Eh, nebo, eh, nebo je to eh, elektronická komunikace, to se nyní novelizuje. A zde já mm, budu samozřejmě zde i sledovat vývoj v dalších dvou výborech, které vypracovávají své zprávy. A já podporuji návrh komise použít eh, eh, lepší regulační rámec. Zde eh, samozřejmě pokud jde o výrobky, zde je třeba, aby výrobky především byly bezpečné, ale mikropodniky a malé podniky jsou takovou osou, takovou páteří, musíme je chránit. Eh, já myslím, že proto by sem neměly být tyto hm, velice malé podniky zahrnuty. Je třeba postupovat uměrně, proporčně eh, je, každý souhlasí s tím, že je třeba snižovat administrativní zátěž pro malé střední podniky a zároveň je třeba samozřejmě produkovat, je zajistit, aby i ty malé podniky mohly produkovat více těchto dostupných výrobků a služeb. A teď jde o to, do jaké míry by ta právní norma měla být detailní a do jakého detailu by měla upravovat služby a Eh, zboží, zboží. Já si myslím, že bychom měli spíše se zaměřit eh, v normě na funkčnost na funkčnost těchto služeb a výrobků a protože ty služby výrobky se budou inovovat do budoucna, takže bychom neměli je detailně mm, upravovat. To je pozměňovací návrh jedna. Když se podíváme na americkou legislativu, o, mm, takže zde si myslím, že je čím se eh, inspirovat já bych rád samozřejmě i prezentoval vlastní politické priority. Lidé, kteří žijí s postižením, tak by měli by mít lepší přístup ke službám a zbožím. Zde zatím existuje nerovnováha mezi e, tou dostupností, tím přístupem pro tyto osoby a zátěží pro podniky. Ale je třeba se na to podívat z toho pohledu, že obě strany mohou pouze profitovat z lepší dostupnosti ale v legislativě bychom neměli být příliš techničtí, abychom nevytvářeli další eh, vrstvy mm, zátěže. A zaměřit se spíše na to, co je realizovatelné a eh, mohou členské státy provádět. A samozřejmě inspirovat se požadavky eh, konvence OSN, mm, komise již začala na tom pracovat před rokem. A nám by mělo jít o to, aby e, se e, tato norma přijala co nejdřív a proto se budu těšit na spolupráci a na vaše otázky a připomínky. Colin Langen. Colin Langen. Ja, zunächst Ihnen. Paní předkyně, chci poblahopřát e, vám a na vašemu týmu ke znovu zvolení. Chci tady omluvit paní Fehain, která tady dnes být nemohla pro tuto debatu a to proto, že má eh, setkání stínových zpravodajů, což je pro ně důležité, a proto mě poprosila, abych tady přečetla její eh, vystoupení. Samozřejmě, že nejprve je potřeba poděkovat Morterovi za předložení textu. Velmi Pozitivně se eh, toho zhostil a na tom základu je, základě je možné dále pracovat. Myslím, že ten text komise vylepšil a vyjasnil eh, v mnoha ohledech. Paní eh, Vahajnen také vítá to, že tato směrnice by se měla týkat pouze nových produktů a služeb. Mnoho definic tady bylo doplněno a jsou tady a je tady také upřesnění, že se jedná o osoby zdravotním postižením podle umluv OSN. Jsou zohledněny například i požadavky osob v dopravě, to je velmi důležitý bod, protože eh, eh, by to mělo brát eh, ohled na ty, kteří mají určité funkční omezení. A potom jde o audiovizuální služby. Paní Verheinen je toho názoru, že u těchto služeb je potřeba najít nějaké specifické řešení pro ten daný sektor. Eh, je důležité, aby eh, bariéry eh, se odstranily. Nicméně audiovizuální služby jsou velmi speciálním sektorem a proto by byla proto, aby ten požadavek na odstranění překážek se týkal obsahu a aby to bylo vyřešeno sektorovým přístupem a ona už je v kontaktu se zástupci osob s postižením a e, médií, e, přístroje, které e, by k tomu mohly být používány, by měly být upraveny ve, zvláštním, e, ve zvláštní úpravě. E, paní Verheinen je samozřejmě připravena o tom důkladně diskutovat s dalšími kolegy a bylo by dobře, aby se do oblasti, do, nebo do rozsahu působnosti dostali i e-books a další podobná zařízení a aby obecně v této oblasti se podařilo najít vyvážené řešení. Potom je potřeba se ještě dále podívat na další oblasti, jako například článek 12 o přiměřeném, přiměřené zátěži, potom eh, jde o ochranu životního prostředí a o standardy každém případě si máme teď velmi dobrý základ pro další práce. Paní Frahajnen se těší na další spolupráci. Thank you very much. Děkuji teď Olga Sehnalová. Samozřejmě se také připojuji k blahopřání. Panu zpravodaji bych ráda poděkovala za prezentaci jeho velmi očekávaného návrhu. Určitě se spolu shodneme na tom, že e, přišel opravdu čas, aby se Evropský e, akt přístupnosti e, stal opravdu realitou. Evropský akt je dlouho připravovaným dokumentem a tato směrnice je postavena na detailním posouzení toho, co je možné v následujících letech v otázce přístupnosti na evropské úrovni dosáhnout. Já jsem připravena diskutovat o vyjasnění některých možných nesrovnalostí v navrhované eh, oblasti působnosti. Nedomnívám se ale, že bychom měli navrhovanou oblast působnosti jakkoliv rozmělňovat. Sama naopak vidím prostor pro zahrnutí například platebních terminálů, ale také infrastruktury, která je navázaná na využívání některých výrobků a služeb do působnosti aktu. S ohledem na definice nejsem přesvědčena o odstranění pojmu univerzální design, který je nedílnou součástí úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Pokud se bavíme o úmluvě, pan zpravodaj v souladu s ní navrhuje omezení působnosti směrnice pouze na osoby se zdravotním postižením. Považuji ale za důležité, aby veřejnost vnímala Evropský akt přístupnosti komplexně jako předpis, který nepochybně usnadní využívání běžných služeb a zboží nejen osobám se zdravotním postižením, ale například i starším lidem. V sektorové legislativě, o které ještě bude řeč, je navíc běžně využíván například i termín osob s omezenou mobilitou. S panem zpravodajem souhlasím v tom, že tam, kde existuje sektorová legislativa, je možné či dokonce vhodné do ní zahrnout určité požadavky na přístupnost. Musíme ale případ od případu posoudit, zda požadavky na přístupnost budou skutečně odpovídat všem potřebám osob s postižením. Souhlasím také s tím, že bychom se měli vyvarovat překrývání či dokonce zdvojování požadavků. Ani stávající legislativa, například v oblasti dopravy, však neobsahuje řadu požadavků na přístupnost a zde by měl akt sehrát svou nezastupitelnou roli vnímám postoj, který prosazuje pan zpravodaj s ohledem na zájmy mikropodniků a malých a středních podniků. Měj mě ovšem prosím na paměti, že návrh komise již umožňuje na základě naplnění definovaných kritérií podnikům vyvázat se splnění požadavků na přístupnost. Nedomnívám se proto, že je žádoucí v tomto ohledu další rozvolnění textu. Princip lepší regulace z mého pohledu nespočívá v udělení řady výjimek, díky kterým akt zůstane jen přáním na papíře. Moje poslední poznámka v tento okamžik se týká přílohy. Pan eh, zpravodaj navrhuje, aby byly požadavky na přístupnost založeny na funkčnosti spíše než na technických specifikacích. Určitě se shodneme v tom, že nikdo z nás nechce bránit inovacím. Přesto je ale v zájmu podniků samotných, aby existoval i s ohledem na právní jistotu společný základ pro definování nutných standardů. Takzvaný one fits all approach nemůže v otázce přístupnosti fungovat. Nebuďme preskriptivní, ale berme v potaz rozmanitost výrobků a služeb i těch, kterým je akt primárně určen tuhle chvíli jsou to všechny moje poznámky a budu se určitě těšit na spolupráci s panem zpravodajem, s ostatními stínovými zpravodajemi a že budeme mít možnost tyto záležitosti detailně prodiskutovat. Děkuji. Annelien van Boyset. Annelien van Boyset. Thank you very much, Vicky, and first of all, I want to congratulate... Děkuji, Vicky. Eh, I já chci, eh, ti chci poblahopřát ke zvolení předsedkyní výboru a je, jsem si jistá, že odvedeš vynikající práci. A teď eh, nizozemsky. Chtěla bych eh, samozřejmě poděkovat panu Spravodajovi za eh, práci, kterou odvedl na tomto návrhu. Když jsem si četla ten první návrh komise, tak jsem měl řadu obav, s tou škálou nebo s tím, kolika eh, produktů a služeb se to bude týkat a kolika skupin nebo který skupin obyvatel eh, se to bude eh, týkat. A to nejen s ohledem na to, že se vyvíjejí nové výrobky a služby, ale také s ohledem na ochranu spotřebitelů a s tím, že tam je řada omezení. Ale když se teď podíváme na to, co navrhuje pan zpravodaj, tak musím říci, že je tady celá řada velmi užitečných vyjasnění v textu. A že to podle mě, podle mě povede k mnohem lepší právní jistotě pro spotřebitele a pro, pro výrobce. Například eh, jsou to definice e-commerce, nebo také definice osob s funkčním omezením. Eh, ta je také důležité se podívat na postavení malých a středně velkých podniků, aby byly eh, zohledněny, a to jak v úvodním ustanovení, tak i ve vlastním eh, textu. Ta pravidla samozřejmě musí vyhovovat i novým, nově vyvíjeným výrobkům a službám. To se zpravodaj určitě uvědomuje. A zejména se to týká i sektoru dopravy, protože eh, tam já jsem měla eh, opravdu velký problém s tím původním textem komise. Eh, nejsem si jistá, jestli ty úpravy v oblasti dopravy jsou dostatečné. Měli bychom zvážit ty dopady. Musíme si vědomit, že některé dopravní společnosti by museli například všechny terminály zpřístupnit, zatímco by stačilo možná, by byl ten tam dispozici jeden, který je zohledňuje eh, požadavky osob s funkčním omezením. A potom se chci zeptat na infrastrukturu. Je samozřejmě důležité, aby se tam toto dostalo do rozsahu působnosti. To samozřejmě může být náročné a podle mě se možná v některých sektorech bude muset vytvořit nějaká speciální úprava, aby se zajistilo, že například cestující s nějakým omezením eh, budou moci používat tyto služby. A měli bychom eh, zohledňovat ten, přístup eh, better regulation a zamyslet se nad tím, jestli pro některé oblasti by nebylo dobré přijímat specifická řešení. Jeden eh, z hlavních cílů a také to naše největší obava je to, že všechny produkty by měly být přístupné pro všechny. To je zásadní. Je potřeba zajistit tu přístupnost. Ale má to být pro všechny, tak by to možná mohlo omezit eh, možnost eh, volby. A možná by to eh, také mohlo znamenat omezení těch výrobců, kteří vyvíjejí speciální kategorie výrobků pro speciální cílové skupiny. A také je potřeba zamyslet nad tím, co to bude znamenat pro ceny pro spotřebitele. Bylo by dobře, aby ty ceny se příliš nezvyšovaly. Co se týče zodpovědnosti výrobců, tak eh, některé ty, ty věci se tady vyjasnily. Ale měli bychom tam že se zeptat, proč u 7.8 nebo 8.5 jsou ty formace, které tam se, tam to souvisí s bezpečností a já se trochu obávám, že některá ta opatření zacházejí eh, příliš daleko nebo nejsou úplně relevantní pro ty bezpečnostní aspekty. A je možné, že tyto konkrétní články by mohly poškodit eh, některé výrobce. Například, kdyby eh, se musel vyřadit z výroby nějaký typ výrobku. A potom jde o ten systém označování kvality. Asi eh, byste měli vidět různé systémy eh, eh, značky CE, tak aby to odpovídalo těm požadavkům na přístupnost. Aby to odpovídalo očekáváním spotřebitelů. A měli bychom proto mít jasná pravidla. Těším se na další spolupráci Eh, s vámi, pane zpravodaje, a jinak jsem eh, velmi spokojená. Děkuji. Eh, chci se ptat, jestli někdo chce vystoupit za GUE zelené FDD. Pan Šoltis? Thank you for the floor and congratulations for to be reelected. So for Děkuji a gratuluji vaší volbě. Já bych nejprve chtěl poděkovat panu zpravodajovi za to, že připravil velmi podrobnou zprávu. Myslím, že tam zvolil velmi rozumný přístup, který vítám. Že jde o to, aby se ještě zlepšila reálně přístupnost produktů a služeb pro občany. Je potřeba zlepšit fungování vnitřního trhu u těchto produktů a služeb. A ta směrnice by měla odstranit překážky, které na trhu pořád přetrvávají vzhledem k rozdílné národní legislativě. Tato směrnice je velmi potřebná, aby se zlepšila přístupnost těchto produktů a služeb pro osoby s postižením. My si také uvědomujeme, že se neustále vyvíjí nové technologie. A to znamená, že výrobci někde zapomínají na osoby s postižením, kteří kolikrát nejsou schopni využívat některé produkty a služby. neměl, eh, neměl by se komplikovat vývoj nových produktů, ale osoby s postižením by měly mít stejné příležitosti používat například smartfony, televize, čtečky elektronické a tak dále. Pokrok eh, technologiích a často znamená, že osoby s postižením jsou znevýhodněny. A proto by tato směrnice měla požadovat co nejširší možné zahrnutí produktů a služeb, aby se ta přístupnost zlepšila. Podle mého názoru tady je ještě pořád možné co zlepšovat. V textu směrnice jedna z těch možností by například bylo zahrnutí většího počtu produktů a služeb a doufám, že tato iniciativa povede k kvalitní legislativě, která zlepší životy občanů s postižením. Nebo tam být řada produktů, které kolikrát fungují s vizuálními displeji a které potom je potřeba zpřístupnit i osobám se zrakovým postižením ale potřeba k tomu přistupovat opatrně. Neměli bychom někomu vytvářet eh, nadměrné no, ale bylo by dobře, kdyby to prostředí bylo inkluzivnější. A je také potřeba dbát na to, aby cena odpovídala kvalitě a my předložíme pozměňovací návrhy, které jsou podle nás nezbytné Děkuji. Ještě nějaký řečník chce promluvit k tomuto tématu? Marko Zulo. Děkuji paní předsedkyni, děkuji také panu zpravodaji za vykonanou práci. Myslím, že velmi pozitivní je, že stále více se zabýváme přístupností ve všech odvětvích. Důležité je, aby osoby s postižením nebo osoby, které mají mm, specifické potřeby v danou chvíli, měli příležitost plně využívat statků i služeb aby nebyli jako občané série B. Jedná se zhruba 80 milionů evropských občanů, eh, kteří mají omezený přístup nejen ke službám, statkům či na trhu práci, ale také v oblasti zdravotnictví a vzdělávání. A navíc ty, ta opatření zaměřená na zlepšení eh, by těmto osobám měla eh, také umožnit aby se účastnili eh, jednotného trhu, z čehož budou mít nakonec prospěch všichni. Jak jednodušším způsobem um, toto zlepšit? K tomu právě směřuje to iniciativa. Ale pozor, musíme zajistit, že to nebude um, příliš uh, rigidní eh, text, je zapotřebí patřičnou flexibilitu v opatřeních, aby bylo možné se přizpůsobit eh, novým inovacím, protože technologie postupují vpřed velice rychle. Také musíme mít na paměti potřeby malých a středních podniků. Například příliš silné břemeno by se mohlo stát eh, tak závažným, že by eh, podnik raději odešel z trhu. Pět let by mohlo být vhodným obdobím pro přizpůsobení středního podniku ale musíme uvažovat o možných výjimkách pro mikropodniky, protože jejich struktura nemusí být dostatečná na to, aby vydržela takovéto změny. A potom je to mm, situace autocertifikace. To by mohla být pozitivní věc, protože by se tak mohla snížit byrokracie, ale pak ty kontroly a ověřování musí být skutečně přísné a závažné, aby eh, vyhýbání se eh, legislativě nebylo na úkor občana. Přístupnost služby nebo statku eh, musí být eh, obecné, obecná, protože eh, například okín, nějaké okínko může být dostupné pro určitý druh přístupnosti, ovšem ne pro jiné občany a to by pak nefungovalo. Myslím, že budeme moci se, spolu, mm, se spravodajem spolupracovat velice dobře a budeme moci začlenit do textu eh, další eh, prvky. Paní Grapíny, děkuji Vicky. Hned na úvod bych ráda poznamenala, že tento text ohledně přístupnosti zboží a služeb je eh, velice nutný. Ve vysvětlujícím prohlášení eh, vidíme, proč je ten text tak důležitý. Je zaměřen na osoby, které mají postižení a budeme mít zhruba 120 milionů osob do roku 2020 podle různých studií, které eh, ponesou určitý druh postižení. Chtěla bych také podpořit Olgu která uvedla, že potřebujeme rozšířit myšlenku přístupnosti. Přístupnost musí být lepší pro všechny. Samozřejmě, že se musíme zaměřovat na osoby s postižením. Ve včerejší diskuzi o malých a středních podnicích jsme hovořili o e, geoblokádě. A to se také týká eh, malých a středních eh, podniků. A eh, zde Evropská unie má určitou část odpovědnosti a členské státy též. Malé a střední podniky trpí určitými obtížemi a my musíme usilovat o to, aby přístupnost narůstla, ale současně nesmíme dovolit narůstání Eh, další administrativní zátěže, zejména u malých a středních podniků a musí mít také na mysli ochranu spotřebitele. Já jsem velice pragmatická. V dokumentu například jsem viděla, že se hovoří o zodpovědnosti eh, pro dovozce, výrobce. Dobře, ale kdo to bude kontrolovat? Na vnitřním trhu někdy nacházíme výrobky a ty jsou importovány z třetích států a vůbec nesplňují naše standardy, co se týče kvality, přístupnosti a tak dále. Paní komisařka Jourová mi řekla, že dro- že tu máme e, stejnou tendenci ohledně nebezpečných druhů zboží, které nesplňují e, naše Eh, standardy. A proto musíme tedy uvažovat nejen o přístupnosti, ale také o snižování byrokracie a také o respektování standardů eh, souvisejících s přístupností. Ještě budeme muset dále pracovat na tomto tématu, abychom ten text zlepšili a abychom měli tedy skutečně lepší přístupnost boží a služeb v Evropě. Děkuji vám mnohokrát, jenom bych ráda ještě dodala pár svých názorů. A především se tedy poděkovat panu zpravodaji za obrovské množství odvedené práce. Samozřejmě chceme mít eh, text, který zlepší situaci, dostaneme se o krok vpřed. Já už jsem eh, pracovala na textech, eh, které se týkají přístupnosti minulosti, ale skutečně eh, mám velkou eh, starost o to, jak bude využíváno například LF e a, a nebo um, označování zboží pro osoby s postižením v tomto textu. V tom vysvětlovacím prohlášení píšete, že zapotřebí toto přijmout a adaptovat, ale v podstatě za to, pokud potřebujete jako výrobce projít určitým procesem, který říká, že musíte zaručit konformitu ještě předtím, než dostanete výrobek na trh, tak to má masivní dopad na objem práce, na složitost byrokracie, kterou vám e, ukládá tento systém, pokud chcete uvést. Mm, produkt na trh. Například eh, tam, kde je to u eh, výrobků, které mohou ohrozit život eh, nebo které jsou život zachraňující, tak tam něco takového děláme. Například u těch automatických sedadel, která umožňují cestu po schodech. Ale mm, to, že budeme po každé něco toto uplatňovat při každém dalším vývoji výrobku, ještě předtím, než dostanete na trh, tak to bude základním způsobem měnit e, způsob inovací na trhu. Prosím, podívejte se ještě jednou na ty přílohy všichni. Trochu mě překvapuje, že v té verzi zprávy, kterou jsem já viděla, jsem ani neměla přílohy a právě tam ale jsou všechny detaily a tam jsou ty byrokratické požadavky. A já si nemyslím, že by tento proces NLF byl využitelný právě pro eh, přístupnost. Prosím, dejte na to pozor. Děkuji vám za tu práci, kterou jste odvedli, ale eh, pokud také věříte v to, že nechceme další byrokracii, že chcete, aby se více přístupných produktů dostalo na trh, musíme odstranit toto břemeno. Ano, všechny produkty musí být přístupné, ale eh, konformita musí potvrzena předtím, eh, než se dostanou na trh. I'm Dám slovo Mortonovi, aby mohl uzavřít toto téma. Og, øh, tak for Děkuji všem za připomínky a také za eh, poděkování a blahopřání. Myslím, že obecně se shodneme, že musíme najít eh, rovnováhu, kterou jsem zdůrazňoval, mezi zdokonalováním podmínek, uniformizací a současně zabránit tomu, abychom ještě více zatěžovali podniky a výrobce. Na trhu se snažíme podpořit eh, inovace. Jak o tom hovořila paní eh, předsedkyně, eh, i já cítím, že potvrzujete v podstatě, co jsem já říkal, zejména v příloze číslo jedna. příloze číslo jedna, já vím, že problémy jsou vždycky v detailech, ale tady eh, my musíme se dohodnout na principech, které budeme aplikovat, eh, eh, když při stanování priorit. V této zprávě chci, abychom se zabývali, abychom spíše jako kritérium si vzali funkčnost a ne technické parametry. A to podporuje ten závěr, který i učinila paní předsedkyně. Eh, já doufám, že se nám podaří se eh, na tom dohodnout. A teď ještě něco k označování ES. Je pravda, že <clears throat> jsem to moc nezmínil v úvodu, ale rád bych znal vaše názory. Co si myslíte o tom označování? Chcete, aby tam eh, byla etiketa značka ES? Ano, ale nikdo nic dobrého eh, nenavrhl. Jaké označení by to mělo nést? Já myslím, že těch různých označení typu ES máme tolik, těch různých etiket eh, pro účely spotřebitelů, jejich informovanosti. Tak, no, já jsem to ještě nesvažoval, ale možná, ale nemyslím si, že tady asi pro tyto účely e, to je to správné označení. Mohlo by to spíše ještě vést k většímu zmatení. A také souhlasím, že bychom měli jasně e, mít jasno, že se to týká bezpečnosti výrobků. Ale e, to e, je něco jiného než přístup k výrobkům, dostupnost. A Já se budu těšit tedy na připomínky čínových zpravodajů a určitě to východisko je dobré a podaří se nám dosáhnout něčeho, co bude dobré jak pro osoby s postižením, tak i pro podniky výrobce. Děkuji. Ano, a další bod na programu, teda pardon, poz, eh, termín eh, pro pozměňovací návrhy je 8. února. Mám, budeme mít hodně tedy pozměňovacích návrhů ten den. A teď nás čeká eh, teď nás čeká tedy setkání s eh, malským předsednictvím, tedy s malským ministrem. Did I say something wrong? No, no, no, no. no. You have These are, these are, the surreality of life. Life in private morning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 statistics are always interesting. Um, thank you very much. Děkuji, děkuji, dámy a pánové, vítejte, vítejte na e, setkáním s panem Kardonou, který je ministrem pro hospodářské investice a malé podniky. E, malské předsednictví je právník, advokát, což určitě bude velice užitečné při přípravě legislativy a je i e, e, je tedy s specialistou na e, právo v oblasti lodní dopravy, cel a také i již v malckém parlamentu fungu, působí více než a dvě dekády od roku 96, 20 let, omlouvám se více než 20 let. Děkuji. Máte tedy obrovské zkušenosti. A on byl eh, členem mm, parlamentního výboru, který vyjednával přistoupení k EU. Takže obrovské zkušenosti i na tomto poli. Děkuji. A také i je eh, místopředsedou eh, Labour Party na Maltě. Mezi prioritami maltského předsednictví figuruje jednotný trh. Je to eh, největší výdobytek EU. Určitě tady v tomto výboru naleznete eh, spojence, kteří s tím souhlasí. Takže to pro nás velké potěšení a eh, dám vám slovo, abyste mohl přednést úvod a poté budou následovat otázky. Děkuji. Jenom ještě jedna věc. Polština je na kanálu 18 a maltština je na kanálu 17. Nebude eh, to tlumočení do polštiny, eh, tedy na kanál 18 a maltština na 17. Děkuji, paní předsedkyně. To je potěšení, eh, tedy, že jste mě pozvali na dnešní schůzi a rád bych vám poblahopřál k tomu, že jste byla znovu zvolená do funkce předsedkyně výboru spolu s dalšími, kteří byli zvoleni či znovu zvoleni do funkcí místo předsedů a místo předsedkyní. Já jsem se těšil na tuto schůzi a dovolte, abych úvod zahájil v mateřštině. Paní Ford, milí kolegové, vy e, e, za posledních 60 let se Evropa stala vzorem pro prosperitu a to e, za to je třeba poděkovat průkopníkům evropského projektu v dobách, kdy lidé byli skeptičtí, v této době jsou skeptičtí ohledně toho, jak to všechno může fungovat. Budeme slavit 60 let nyní, což znamená, že my teď jako Malta, nejmenší eh, stát, máme tu výsadu a čest předsedat právě eh, v této době těchto oslav a je to doba, kdy společně musíme zajistit, že uděláme takovou bilanci těch posledních 60 let eh, a že ochráníme ty hodnoty, které jsme a výdobytky, které jsme mm, přijali do posud a je to také příležitost se podívat i dopředu. Evropa potřebuje eh, nový impuls. Nedávný vývoj v EU nám jasně ukázal, jak je třeba Evropu přiblížit občanům a eh, komunikovat s nimi, jaká opatření Evropa přijímá a jaké příležitosti jim skýtá. A to musíme dělat efektivně tak, aby občané mohli díky Evropě také plnit svá přání a sny. Politické události, které jsme zažili v posledních letech, eh, nám ukazují, že reforma je nutná a eh, že ten apel na to, abychom se přiblížili lidem, ten je více než kdy evidentní, eh, protože evropský projekt byl otřesen. Malta chce hm, plnohodnotným způsobem přispět během našeho předsednictví mm, prostřednictvím našeho působení v Radě a zde v parlamentu, tak chceme zajistit, aby Evropa se posílila. Víme, že 6 měsíců je doba krátká, ale my jsme ambiciozní v našich cílech a s tím naším přáním eh, mm, posílit Evropu, ale máme pevně nohy na zemi, takže víme, jaké jsou naše limitace slabé silné stránky a eh, my ale se budeme snažit vystupovat eh, velice upřímně v radě a vyjednávat dohody. Stejně budeme ve stejném duchu spolupracovat s Evropským parlamentem, kde nás opět bude vést pouze duch spolupráce a upřímnosti. Mm, máme premiéra, ministra financí i lídra opozice a všichni, všichni byli eh, ve své době eh, poslanci v parlamentu a eh, to myslím, že jenom pomůže k tomu, že budeme lépe chápat potřeby parlamentu, hm, protože vy jste byli přímo zvoleni občany, abyste jednali v jejich zájmu. Jsme hrdí na to, že jsme předsednickou zemí právě v této době a hlavní zásada našeho předsednictví je eh, dát takový čerstvý impuls, čerstvý vítr a um, občany eh, mm, eh, mít ve středu našeho zájmu. A proto jsme, mm, jak řekla paní Ford, jsme si stanovili priority, jednotný trh také, politika sousedství, sociální začlenování a námořní doprava, námořní právo, protože si myslíme, že naši občané mají legitimní obavy a zájmy a mm, že tedy, eh, pokud dovolíte, paní předsedkyně, dovolte, abych se teď ale zaměřil na pracovní program jako takový a chci zdůraznit, že předsednictví je odhodláno zajistit kontinuitu, eh, bude navazovat tedy na nizozemské a slovenské předsednictví a e, s potěšením mohu říci, že jednotný trh to je jedna z hlavních priorit malckého předsednictví e, právě v této důležité e, době, historické době. Jsme na křižovatce, což znamená, že musíme opět nastolit důvěru u občanů a firem. Jednotný trh je jeden z největších výdobytků a občané chtějí, abychom jednali. Pokud kolektivně se nám podaří využít potenciál jednotného trhu a e, potom skutečně občan se stane střed našeho zájmu. Potřebujeme vnitřní trh, který bude konkrétní, pokud jde o ty výsledky, výstupy, především pro malé podniky, mikropodniky, tak aby i tyto podniky mohly ho využít a inovace i musíme zvyšovat důvěru spotřebitele a zároveň i zlepšit jejich přístup k, eh, k volbě, eh, k různým produktům, službám. Způsob, jak funguje vnitřní trh, to se hodně změnilo, eh, protože masová výroba byla nahražena znalostní, vědomostní ekonomikou, high-tech technik ekonomikou a my se tedy chceme zaměřit na energetiku, digitální trh, dopravu a je třeba i věnovat eh, větší pozornost tomu, že budeme rušit překážky, mm, které stojí podnikům a eh, i pořád ještě existují různé restriktivní praktiky, eh, což mm, je překážkou pro otevření trhu plné hospodářské soutěži. Fungování trhu je důležité především pro ty podniky, které jsou vystaveny mezinárodním, mezinárodnímu obchodu eh, je, mm, a investicím. Nicméně zde mm, teď Mm, ta doba je velice dynamická, kdy probíhá řada reform a, a prohloubit vnitřní trh, především v, v oblasti digitální a v oblasti služeb, to je prioritou malckého předsednictví. Jako nejmenší e, členský stát s otevřenou ekonomikou, tak si myslíme, že podpora digitálního trhu a odstraňování bariér na jednotném trhu, to je základní Eh, nástroj pro ekonomický růst a pro tento účel malské předsednictví se pokusí posílit vnitřní trh ku prospěchu evropských podniků, a to především těch malých a středně velkých a samozřejmě ku prospěchu občanů a spotřebitelů. Eh, jsme odhodláni eh, navázat na výsledky, které dosáhli naši partneři z TRIA a je naším záměrem také i Eh, pokračovat s různými legislativními návrhy, které jsou v různých fázích diskuzí a vyjednávání a za radu se budeme těšit na úzkou spolupráci s parlamentem, kdy budeme pracovat na všech prioritách tak, abychom přijímali správná opatření ve správnou dobu, tedy správnou pro naše občany a podniky na úrovni rady. Malské předsednictví bude nadále monitorovat implementaci strategie jednotného trhu a eh, budeme i na tom, o tom jednat eh, dva, eh, v květnu na radě ministrů pro konkurenceschopnost, což bude i v podstatě eh, důležitý eh, předpoklad pro červnovou radu, summit, který bude diskutovat právě o strategii jednotného trhu. A pokud jde o legislativní návrhy, předsednictví se zavázalo pokračovat eh, s legislativními návrhy, které byly mm, předloženy v, v roce 2015, které se týkají jednotného trhu a potom které se týkají strategie DSM. The e-commerce package digitální agenda. A elektronický obchod, neopodstatněný geoblocking, to je velký problém pro naše podniky. A já bych chtěl poděkovat slovenskému předsednictví za tvrdou práci, eh, za eh, to, jaký postoj se podařilo přijmout k této agentě a budeme se těšit na spolupráci s parlamentem. Předsednictví se také pokusí o rychlý pokrok eh, návrhu e, e, nařízení o spolupráci v oblasti ochraně spotřebitele. To je důležité pro jednotný trh. Tady třeba, e, aby existovala přece důvěra spotřebitele a ta bude existovat pouze, pokud budeme implementovat, aplikovat pravidla a pokud tedy příslušné orgány na ochranu spotřebitele budou i schopny spolupracovat tak, aby mohli eh, stíhat eh, přeshraniční porušování pravidel a to. Ale tedy řádná vymahatelnost, ta je nezbytná, eh, aby vůbec v digitální éře byl spotřebitel chráněn. Proto v radě budeme se snažit iniciovat trialogy s Evropským parlamentem co nejdříve na toto téma. Potom e, ty přenositelné e, služby, e, služby obsahu, to je další priorita našeho předsednictví. A zde jsme přesvědčeni, že vyvážený kompromis určitě bude nalezen s parlamentem, tak abychom mohli uzavřít trialogy. I malcké předsednictví bude pokračovat v diskuzích o reformě autorského práva. A já mám potěšení a čest o tom minulý týden eh, jednat s dalšími výbory, výborem Jury například a další balíč. Další eh, bod, který by mohl přinést eh, výhody pro spotřebitele, je Eh, balíček opatření, o kterém už se diskutuje na radě, na radě ministrů spravedlnosti. Jde například o eh, in, obsah na internetu. Tím eh, i tady chceme dosáhnout pokroku během našeho předsednictví a chceme také e, zlepšit situaci v oblasti internetového prodeje výrobků. Bohužel, ale zatím nebylo se pokroku u návrhu o bezpečnosti výrobků nebo nezávadnosti výrobků přes různé pokusy. Například jde o to povinné označování původu. Členské státy jsou rozdělené, nemají na to jednotný e, názor. A obě strany rezolutně trvají na e, svých eh, stanoviscích a e, malcké předsednictví by Eh, velmi rádo akceptovalo jakýkoliv kompromis, eh, ale musíme být realističtí, protože eh, asi to nevypadá pravděpodobně, že by se něco mohlo podařit. Další návrh, o kterém bude ráda diskutovat společně s výborem pro vnitřní trh, je typové schvalování a dohled nad trhem motorových vozidel. Důležitost tohoto návrhu Eh, vyšla najevo eh, v důsledku skandálu Dieselgate eh, s těmi šokujícími odhaleními. Jde o to, že čínské státy mají problém, jak tuto praxi omezit a napravit a to dokládá, jak těžké to bude. Ty změny musí se udát, nelze ztrácet čas další kritikou. Eh, toho, co se dělo v minulosti, ale eh, jak komise, tak rada eh, by se měly postarat o to, aby ten návrh směrnice na ochranu našich spotřebitelů bylo dodržováno. Je potřeba prohloubit ty diskuse, to byly zahájeny už za nizozemského předsednictví, pokračovaly během toho Slovenska. A teď rada musí splnit svůj úkol a konečně vypracovat eh, eh, závěrečný postoj nebo finální postoj. My si myslíme, že to je možné. Chceme, aby došlo k posílení legislativy v oblasti dohledu nad trhem do procesu typového schvalování. Eh, ten se také musí revidovat. Dále jde o to fórum o výměně informací. To by mělo národním orgánům pomoci zajistit vynutitelnost legislativy a také bychom to měli předložit Radě pro konkurenceschopnost, která se bude konat někdy během února. Také sledujeme debatu parlamentu, eh, kterou, eh, kde zpravodajem je Katrin van Blent a Daniel Dalton, což je na, na vrhu té směrnice, tady to předsednictví také věří tomu, že rada brzy se dohodne na kompromisu, který vyváží ochranu spotřebitelů a zájmy zemědělství, tady jde o eh, hnojiva, a také Mm, se chceme věnovat strategie pro vnitřní trh a balíčku o službách. To je velmi důležitý dlouhoze očekávaný balíček v jedné z důležitých oblastí ekonomiky, kde ten jednotný trh ještě pořád nevyužívá ten plný potenciál, který má, eh, jde tedy o služby. A přes přijetí směrnice o službách pořád přetrvávají překážky jejich poskytování. Evropští poskytovatele služeb pořád čelí příliš mnoha překážkám v Evropské unii. Poskytovatelé služeb by měli mít možnost své služby nabízet přes hranice, bez toho, aby museli řešit neoprávněné nebo nepřiměřené požadavky. A v tomto kontextu a s výhledem na posílení jednotného trhu se službami moc matské předsednictví Eh, bude chtít zahájit rozpravu o této iniciativě. Potom je to velmi důležitý návrh týkající se e-card, elektronických karet. Jde o zjednodušení těch administrativních postupů a odstranění překážek pro poskytovatele služeb v těch sektorech, kde by taková iniciativa mohla mít největší dopad ve prospěch podniků a samostatně vydělečných osob. To by mohlo proběhnout formou ulehčení administrativního břemene pro podnikatele. A to tím, že by národní orgány více reagovaly na potřeby těch, kteří služby poskytují. Bohužel někteří poskytovatelé eh, pořád čelí různým nejistotám, čelí byrokracii, musí překonávat různé administrativní překážky, když chtějí eh, se permanentně někde usadit nebo chtějí eh, být přítomně na jiném trhu a přes hranice ty služby poskytovat. A to se musí zlepšit, aby se využilo všech možností, které vnitřní trh eh, nabízí. A musí to proběhnout také transparentně také, abychom, řekli, řekněme, reflektovali nové trendy v mezinárodním obchodu. Musíme dát nové synergie a musíme zohlednit eh, trendy, eh, které se teď vyskytly a my tomu budeme věnovat pozornost, obzvláště eh, v oblasti notifikací, protože víme, že tady máme podle směrnice o službách mechanismus pro notifikace. Byl bychom rádi, kdyby ten regulační rámec byl transparentnější a aby s tím byly konsistentní národní pravidla, která eh, jinak omezují tu svobodu poskytovat služby. Byli bychom rádi, kdyby ten mechanismus byl posílený, aby nová opatření nediskriminovala, aby byla přiměřená a oprávněná a byla v zájmu veřejnosti. A dále ten navrhovaný systém notifikací by měl zajistit eh, jednotnou platnost eh, a venutitelnost pravidel Evropské unie. Předsednictví se také váží příspěvku parlamentu k tomu, jak zlepšit tento mechanismus eh, notifikací. Tento výbor také k tomu vydal dvě zprávy, které se týkají tohoto mechanismu. to také reflektuje závěry rady z února 2015, kde už je obsažen ten požadavek, aby eh, se zlepšil ten postup pro eh, vydávání těchto notifikací. Ty hlavní eh, části vnitřního trhu, nebo principy vnitřního trhu je svoboda, pohybu pro pracovníky, svoboda poskytování eh, služeb. Myslím si, že podnikatele mají prospěch také se systému vzájemného uznávání kvalifikací a my tady vítáme to, že komise nedávno přijala návrh směrnice o ověření přiměřenosti nebo proporcionality této oblasti, což by také mohlo být součástí balíčku službách. A v tomto ohledu se eh, Eh, se chystá předsednictví postupit co nejdále. Dále předsednictví by chtělo pokročit eh, s dalšími návrhy, například ten balíček o shodě. A také budeme chtít eh, zahájit debatu o legislativních iniciativách v této oblasti, ale současně s tím chceme iniciovat diskuse o upgradeu Solvit a jednotné digitální brány. A dále eh, chceme uspořádat eh, na Maltě fórum o jednotném trhu 15. června a budeme spolupracovat eh, samozřejmě s Evropským parlamentem a s dalšími zúčastněnými, tak abychom vytvořili dynamiku na dostatečné úrovni i mezi podnikateli, a abychom to mohli dotáhnout do konce. Cílem této konference zúčastněných je probrat jednotlivé priority v oblasti jednotného trhu, zjednodušit podmínky pro um, nově začínající podniky a také um, tam budeme chtít vyměnit názory s účastníky na celé řadě různých workshopů které se také budou konat v rámci této konference a výsledky těch workshopů potom budou v lednu prezentovány. Paní předsedkyně, paní Ford, vážení kolegové, máme před sebou velmi ambiciozní agendu a je pro nás velkou ctí, že budeme eh, moci vykonávat úkoly spojené s předsednictvím v době, kdy je ta legislativní agenda tak plná a kdy budeme moci Eh, stimulovat to tempo projednání této legislativy. To nebudeme samozřejmě eh, moci zvládnout sami. Těšíme se proto na velmi úzkou spolupráci se všemi členskými státy, s komisí, s vámi, parlamentu. A to všechno by mělo vést k naplnění našich cílů, protože eh, ty by mě zohlednil potřeby našich občanů. Děkuji vám, pane ministře, a také zejména za to, že se zaměřujete na spotřebitele, na občana, který je srdcem trhu. Běžně začínáme od koordinátoru, ale vím, že někteří poslanci stojí i místo koordinátoru. Roberta Metzola jako první a potom Marlene Mici a následně EKR a ALDE. Prosím, Roberta Metzola. Děkuji vám paní předsedkyně, také vám, pane ministře. Chci se zeptat na eh, přepravce, eh, zejména eh, co se týče některých sektorů v Maltě. Malta by měla mít liberalizovaný trh a přesto se hovoří o omezeních a o nemožnosti působit na Maltě. Nemyslíte si, že tato situace je um, takto popsaná. Nemělo by to být jinak? Je to pro vás přijatelné? Jaké jsou vaše plány v oblasti eh, liberalizace? A jak chcete sladit podle článku 37 fungování Evropské unie naši eh, legislativu ohledně eh, celní zprávy? Jak se zabývá právě um, porušováním celních předpisů. A je pro vás prioritou zabývat se eh, právě tímto tématem a navíc musím říct otevřeně, tento týden Malta se dostala nejhorší eh, místo ve své historii eh, v žebříčku korupce. Když se hovoří o evropské energetické Eh, radě. Musíme se také připomenout, eh, že docházelo k jednání v minulém roce, které s tím souviselo a musíme zajistit, že korupce bude patřičným způsobem řešena v zemi, na kterou se teď celý svět dívá a dívá se na to, co s tím právě vy uděláte. Děkuji. To jsou důležité eh, návrhy. Marlene Mici, děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat panu ministrovi Kardinovi za velice zajímavou prezentaci. Byla velice intenzivní i extenzivní, co se týče priorit i plánů jeho eh, ministerstva eh, pro těchto šest měsíců předsednictví. Nepochybuji o tom, že vaše ministerstvo bude usilovat o to, aby plnilo potřeby, aby řešilo ekonomické um, záležitosti, také problémy malých středních podniků. Eh, konkrétně malé střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky. A eh, to zejména tedy v oblasti jednotného trhu je důležité. Eh, tým malckého předsednictví se eh, zabývá na spolupráci eh, s lidmi, na naslouchání lidem, eh, protože lidé někdy mají pocit, že jsou velice vzdáleni našim rozhodnutím, tak to je velice důležité, abychom právě s tím takto spolupracovali. Malé a střední podniky více než kdy jindy potřebují to správné prostředí, to je také pro podnikatele, abychom eliminovali překážky, ale především, abychom umožnili Eh, přístup k financování, které pro ně bude dostupné. Může maltské předsednictví říci více ohledně toho, jak zamýšlí zlepšit finanční podporu a investice pro malé a střední podniky? To je první otázka. A není druhá otázka, ta se týká roamingu a poplatků za roaming. Hlasovali jsme za zrušení poplatku za roaming a myslím, že Evropa musí ukázat, že v těchto projektech jsme schopni plnit eh, to, co jsme si přece vzali. Takže nám jde o to, jak bude prosazeno v červnu 2017 eh, ono zrušení roamingových poplatků. Musíme říci, že eh, toto mm, Eh, že, že, by, že musíme zajistit nejen to ve velkoobchodní eh, oblasti, ale také musíme zajistit, že se nezvýší eh, poplatky pro spotřebitele. Takže co chcete udělat do toho června 2017? Děkuji. Dan Dalton. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte, pane ministře. Mohu vás ujistit, že jsme velice vítali příchod malckého si přeji vám hodně štěstí a náš výbor bude s vámi úzce spolupracovat na tom, aby vaše předsednictví bylo úspěšné. Já se nyní zaměřuji na typové schvalování. Proto by mě zajímalo, Eh, zda máte nějakou časovou představu vašeho harmonogramu eh, na radě, protože my budeme připraveni k dalšímu jednání velice záhy. A obecně rada je poněkud eh, mm, pomalejší než my v této oblasti takže bychom velice rádi na tom spolupracovali co možná nejdříve a slyšeli také více. A také, prosím, můžete nám říct si trochu více o tom, co může být problematické v této oblasti na radě. Eh, hodně se diskutovalo například o agentuře. Eh, co na to říká rada? Měla by rada chuť vytvořit takovouto agenturu? Velice jsem vítal to, co jste říkal o evropském digitálním trhu, to je opravdu zásadní a my jsme připraveni na tom s vámi spolupracovat, jakmile to bude z vaší strany možné. A také mě zajímá mimořádně eh, portabilita, přenosnost eh, protože se rád dívám na eh, australské zápasy. A víte ale, Eh, ohledně přenositelnosti byl jakýsi eh, problém na radě. Eh, potom bych chtěl doporučit zprávu z našeho výboru ohledně netarifních celních překážek. My jsme tam detailním způsobem hodnotili ta největší omezení, která máme na jednotném trhu ohledně necelních bariér a toho, co se může učinit pro zlepšení situace. Pak záleží na tom, do jaké ženské státy budou chtít na tom spolupracovat a my bychom potřebovali o tom přesvědčit. Takže je tu obrovské pole působnosti, obrovské množství práce chtěl bych vás tedy požádat, abyste se soustředili na typové eh, schvalování a rád bych se dozvěděl od vás více. A také doufám, že se nám podaří za vašeho předsednictví dosáhnout dohody, třeba, že to může být velice ambiciozní. Eh, Dita Charanzová, děkuji vám, paní předsedkyně. Pane ministře, děkuji vám mnohokrát za to, že jste mezi nás přišel a že jste přednesl pozvodivá slova. Máte eh, toho na programu opravdu hodně a musím eh, říci, že z pohledu naší politické skupiny máte plnou podporu, abyste splnili, co jste si přecezali, protože někdy se stává, že je spousta priorit, strategií, ale eh, občané a spotřebitelé od nás nakonec očekávají to, že budeme plnit to, co jsme si přece Co se týče Eh, vašich priorit, například u digitální jednotného trhu. Je mnohé, co by se říci, ale rád bych se zmínila i o třech věcích, které nebyly zmíněny. Za prvé, jedna mi velice leží na srdci a to je to je nařízení eh, o motorových vozidlech eh, v listopadu jsme vám poslali dopis jako výbor a s politováním jsme ještě nedostali odpověď, takže doufám, že pro nás máte dnes nějaké překvapení v této oblasti, že nám povíte, jak rychle budeme schopni eh, vyřešit tuto velice důležitou věc pro naše občany. Také bych se ráda zmínila o, Evrop, o aktu o evropské mm, přístupnosti. E, právě jsme o tom měli prezentaci ve výboru a velice rádi bychom e, postupili dál ohledně Evropského aktu o e, přístupnosti a velice rádi s vámi budeme konstruktivně spolupracovat. Máte-li mm, něco, co bychom měli ještě zohlednit, rádi tak učiníme s ohledem na eh, přístupnost zboží služeb pro eh, osoby s postižením v EU. Máte velice ambiciozní agendu ohledně eh, telefon, telefonie, m mm, skoudu a jsme připraveni s vámi spolupracovat v duchu kompromisu a budeme se snažit dosáhnout výsledků, v těchto oblastech také co možná nejdříve. Přejeme vám hodně štěstí, pane ministře, pro celé vaše předsednictví. A nyní další řečníci, kteří, se pož- kteří požádali o slovo. Anna Maria Koraca byl jako první. Děkuji, Vicky. Pane ministře, vítejte mezi nás. Já jsem naslouchala této strukturální debatě ještě předtím v jiném výboru, kdy jsem musela zastoupit naše politickou skupinu, proto se omlouvám, že jsem přišla pozdě na vaši prezentaci. Eh, chtěla bych říci především prosím na eh, hlavní místo politické agendy postavte jednotný trh, protože každý to považuje za samozřejmost. A je to opravdu velice důležité pro Evropu. Nikdy nevyřešíme migraci, když nebudeme mít pracovní místa, když nebudeme růst, když nebudeme konkurenceschopní. Toto všechno spolu souvisí. Integrace a doplnění a dobré fungování vnitřního trhu, jednotného trhu je právě způsobem, jak eh, dosáhnout toho, že budeme silnější, budeme více pracovních míst. Jenže pak máme, eh, pak máme členské státy, které eh, neplní toto někdy, jak už říkala Dita rady například pro, konkuren, ehm, pro hospodářskou soutěž eh, o tom eh, budou diskutovat a my tam od vás očekáváme, že povedete právě tato témata, že budete se snažit dosáhnout dalšího postupu. Ehm, co se týče Eh, regulace, samozřejmě všichni si přejeme méně reglementace, menší administrativní břemeno a posilování investic. Eh, například to velice vítáme v balíčku o službách. Komise už eh, předložila toto téma, my si zabýváme například notifikací, proporcionalitou a ráda bych věděla, co chcete o tom, o tom učinit Eh, co očekáváte, že můžete dokončit a čeho dosáhnout v průběhu vašeho předsednictví. Samozřejmě ten balíček ještě není plně implementován, což je velkou eh, obtíží eh, pro pracovní místa, pro zaměstnanost. Ohledně vnitřního trhu určitě se o tom hovořili. Potřebujeme postoupit dál v mnoha legislativních tématech s ohledem na globální integrovaný eh, a volný internet. Potřebujeme vytvořit totiž rovné podmínky pro všechny naše podniky, abychom neměli eh, nějaké mm, bariéry. A také potřebujeme plnou harmonizaci spotřebitelských práv, eh, ať tedy materiálních či digitálních a mm, ráda bych vás požádala, abyste nám o tom všem něco řekl. Ještě máme pět řečníků. Nikola Danti. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl zde přivítat pana ministra, poděkovat mu, že mezi nás přišel. Přednesl nám ambiciozní eh, program a i pan předseda vlády ve Štrasburku eh, nám ukázal, že jste velice aktivní eh, zemí, nehledě na rozměry Malty. A jsme tedy přesvědčeni, že příspěvek Malty bude zásadní. Eh, navíc v tomto období legislativním je tu celá řada různých témat, která jsou rozběhnutá a je zapotřebí je začít um, uzavírat, nacházet schodu a pokročit dál v těchto tématech. Já jsem velice ocenil váš detailní příspěvek, to, že do um, středu um, právě kladete vnitřní jednotný trh. A to proto, že to je téma, které je jako jedno z hlavních v malském předsednictví. E, my vám také děkujeme za vaše ambice, které jste nám přednesl a budeme se těšit, že tato mm, Eh, předsevzetí budou konkretizována. Nezávisí samozřejmě jen na radě, jak budou ty jednotlivé balíčky dokončeny, ale rada v tom nicméně má zásadní úlohu. My nemáme problém mezi námi, ale spíše je to mezi parlamentem a, a radou. Takže jsem chtěl také zdůraznit, že velice oceňujeme tu skutečnost, že jste hovořil o um, balíčku o dohledu nad trhem, o bezpečnosti produktů, kde bohužel již příliš dlouho uh, Eh, stojíme na místě a víme, že na radě jsou velice rozmanité postoje. Pokud by se tedy Maltě podařil zázrak a podařilo by se dojít schody na radě, bylo by to eh, důležité i pro parlament, protože parlament už tento No, jednou odhlasoval tento text, ale vícekrát se parlament již vyjádřil k tomuto významnému právnímu aktu. Takže bych vás chtěl eh, povzbudit k tomu, abyste se snažili pokročit dál v tomto balíčku. A mm, vy jste hovořil také o tom, a parlament se vícekrát vyjádřil e, k tomu, a také rada e, prohlásila, že potřebuje většinu k tomu, abychom měli větší ty právní jistotu u nezemědělských produktů, o jejich zemi původu. Mnohé země e, považují toto za důležité téma. Možná, že za maltského předsednictví na radě se podaří Eh, dosáhnout eh, toho, že komise nám také poskytne materiál, že budeme mít mm, že bude mít tedy vyřešenou situaci. Potom je to láska mm, geoblokování, telekomunikační balíček, to všechno je důležité. Ale mám ještě jeden dotaz. V této době, v tomto semestru, budeme revidovat EFSI, neboli Junckerův plán. A to je věc, která se nás úzce eh, týká. Sice nepřímo, ale nepřímo se nás týká hodně, protože to znamená, do jaké míry se podaří malým středním podnikům získat finance. Chtěl bych se zeptat, eh, zda malské předsednictví chce nějak přispět ke změně tohoto významného plánu a zajistit to, aby se stal eh, hnací silou rozvoje i s ohledem na investice, které potřebují podniky Eh, protože budou mít pákový efekt. Děkuji, pane ministře. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře. Já vám děkuji, že jste tady přišel pohovořit eh, mimo mikrofon. Řečník nemá mikrofon zapnutý. Začne ještě jednou, nebo ne? Já jsem rád, že v jádru vašeho úsilí bude vnitřní trh. Byla tady řečena řada věcí, tak já budu eh, velmi stručný a konkrétní. Právě jste hovořil a kolega Dalton se o tom také zmiňoval. Mohl byste nám vysvětlit, proč rada, která teď předsedáte, odmítá vytvoření agentury protože naši kolegové sociální demokraté by takovou agentury chtěli. Pro nás by bylo dobře, abychom našli kompromis, kdybychom věděli, proč přesně se rada staví proti. To by možná nám usnadnilo práci. A ještě za druhé, palíček služeb eh, a ten text komise vy jste chválil, což je dobře. My jsme už eh, v roce 2006 eh, přijali směrnici o službách, kde začaly, autory začaly probíhat všechny ty různé procesy, které například zahrnují peer review, to vzájemné hodnocení členských států. A v důsledku to potom vznikly eh, nové překážky poskytování služeb eh, a proto má komise eh, pravdu, nebo je to správný přístup, když teď komise přišla s novým návrhem, jak odstranit ty překážky. Mě by zajímalo, co chce v té Eh, věci podniknout rada. Samozřejmě se to liší od trhu se, služ, se, pardon, se produkty, protože tady jde hlavně o služby, v tom, je, v tom jsou české státy eh, citlivější. A mě by zajímalo, co by rada eh, mohla udělat pro to, aby konstruktivně projednala tento balíček, protože jsme slyšeli tady celá řada členských států, které se k tomu staví velmi kriticky. Děkuji vám. Maria Grappini. Maria Grappini. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře. Chtěla bych eh, ještě doplnit některé otázky k tomu, co řekli kolegové. Já souhlasím s těmi, kteří hovořili o eh, podpoře malých středních podniků. Byla jsem ministriní pro malé střední podniky a vím, že za poslední léta všichni, kteří tady defilovali, tak říkali, budeme podporovat malé střední podniky, ale v podstatě v praxi nic takového nevidíme. Mám otázku doplňující k tomu, co řekl Nikola. Jak chcete předefinovat kritéria pro Junckerův fond, aby i malé střední podniky měly přístup k Junckerovu fondu. No, to je otázka, druhá otázka. Vy jste řekl, že jednotný trh je vaše největší priorita, samozřejmě s tím, že se budete zaměřovat na malé střední podniky. Ano, ale vy tady budete jenom na 6 měsíců, tak se vám toho zase tolik nepodaří. Ale teď pokud jde o třeba smlouvu CETA nebo TTIP, Myslíte si, že je dobré mm, eh, mít povinnost harmonizovat normy, standardy pro služby, eh, výrobky i v těchto smlouvách, poněvadž zde teď probíhají diskuze. Je zde tlak od našich občanů. A problém je tento nedostatečná kritéria pro tuto standardizaci. Myslíte si, že by bylo dobré mít e, soukromé soudy, soukromé tribunály, které by řešily spory, anebo si myslíte, že je dobré, aby to byly klasické soudy? A teď pokud jde o geoblocking, plánujete nějaké zlepšení a pokud ano, tak jaké? Yes. A jaká les? So, uh, as I come from... Já jsem z Estonska, tak my velice eh, eh, eh, budeme sledovat vaše výsledky, protože nastupujeme po vás. A, a takže hm, pokud se vám něco nepodaří, tak my to budeme muset dodělat. Vy jste zmínil pravidla týkající se spotřebitelů a že je třeba mít jednotný přístup zároveň. Máme další agendy na stole rady, kde také hovoříme o jednotném přístupu a jedna z nich to je eh, celní kodex, jeho aplikace a konkrétně my jsme odhlasovali v Evropském parlamentu zprávu týkající se porušování a sankcí eh, z titulu cel Nyní tedy již i e, tento materiál je na stole rady, rada zatím to moc neudělala a vy jako předsednictví e, jste přímo odpovědní, takže budete e, s tím něco dělat? A nakonec chci vyjádřit ještě obavy týkající se těch vážných naštění z korupce vůči vašim politikům. Ovlivní to nějak malské předsednictví? A tady bych chtěla slyšet skutečně vaši odpověď. Děkuji. Olga Sehnalová. Vážený pane ministře, vítejte eh, já jsem zpravodajkou jednoho z těch návrhů, o kterém jste hovořil a o kterém, nebo na kterém budeme spolu s vašimi eh, kolegy intenzivně spolupracovat. Eh, to je eh, ta revize nařízení o spolupráci dozorových orgánů v oblasti ochrany spotřebitele, ta takzvaná CPC regulation. Jsem velice ráda, sdílím ty poznámky, které jste k tomuto návrhu měl. Myslím, že opravdu může přispět výrazně k využití potenciálu jednotného trhu, k nastavení nastavení eh, rovných spravedlivých pravidel eh, určitě k ochraně spotřebitele a také eh, rozhodně k posílení důvěry ve vnitřní trh, což si myslím, že je opravdu velmi důležitá záležitost. Já už jsem měla možnost seznámit se s vašimi kolegy, velmi se těším na spolupráci Vzhledem k tomu, že Slovensko opravdu během svého předsednictví odvedlo velký kus práce, tak věřím, že se vám podaří v rámci únorového zasedání eh, přijmout společný eh, postoj a věřím, že i my v Evropském parlamentu se budeme eh, snažit být připraveni tak, abychom mohli ještě v rámci vašeho předsednictví usilovat o výslednou dohodu mezi oběma institucemi. Ta druhá oblast, na kterou jsem se chtěla původně zeptat, na to už se ptala paní kolegyně Dita Charanzová, to je Evropský akt přístupnosti. Uplynulo opravdu více než rok od doby, kdy Evropská komise tento návrh představila. Já si myslím, že obě naše instituce by měly zintenzivnit práci na tomto návrhu, takže bych se chtěla vlastně zeptat, jaké jsou plány vás, malckého předsednictví v této oblasti. Děkuji. Okay, so I'm going to say... Ano. A já poslední poznámku sama za sebe. Pane ministře, takže, eh, takže teď, eh, když hovoříme o výhodách obchodu, eh, teď probíhá velká diskuze i ve veřejnosti, zdali budeme nadále podporovat volný obchod, anebo zdali budeme akceptovat to, že se opět vrátí protekcionismus. To jsou teď velké diskuze, které probíhají teď, teď i v Evropě. A zkušenost, kterou já jsem udělala za poslední rok, když jsem eh, diskutovala s lidmi doma a v Evropě, tak jasně z toho vyplývá, že se musíme zaměřit na to, aby ten obchod měl výhody pro všechny, pro běžné občany. A je třeba připomínat lidem důvod, proč eh, eh, chceme ten volný obchod, je, aby se snížily náklady pro spotřebitele, ceny, aby měli větší výběr, aby mohli profitovat z nových inovací a e, abychom takto podporovali volbu, e, různorodost, e, inovaci, kreativitu. Takže to je klíčové, co chci říci, tedy aby lidé profitovali z jednotného trhu, aby měli větší přístup k trhům, ostatním trhům za druhé. Takže teď je třeba vždycky jednat, když něco selže. My pořád mluvíme o výhodách a spotřebitel potom vidí třeba, že něco nefunguje, jak by mělo. A já jsem ráda, že dáváte prioritu typovému schvalování, type approval, je třeba na zavést pořádek se a potom i je třeba se zaměřit na spolupráci eh, mezi námi. To je důležité pro eh, spotřebitele, protože na těch webovských stránkách online teď je spousta různých podvodů a proto je třeba spolupracovat třeba ve Spojeném království Eh, tak tam ten jednotný trh se službami nefungoval velice dobře. Ale skutečně tam, kde funguje dobře v oblasti služeb, tak funguje. A proto je třeba se zaměřit na balíček služeb, e-card, to je třeba odblokovat, eh, tak aby eh, to bylo, hm, abychom přijali pragmatický přístup, aby skutečně ty služby Eh, fungovaly, aby fungoval jednotný trh v digitální éře, protože tady jsou pořád eh, bariéry, jako je lokalizace dat. Prostě kdy ty, je to lokalizace dat v rámci jednotlivých států a tam potom není možné eh, mít kým přístup odinut. A já jsem byla zklamána, když jsem viděla, že komise tady nic nečinila nebojovala proti lokalizaci dat. Tak já doufám, že rada v tom bude vystupovat razantněji. Takže takže to je, pokud jde o spotřebitelé, a je třeba tedy jednat eh, a v oblasti služeb a eh, v oblasti digitální agendy. To jsou naše priority. Ještě poslední věc. Lidé v mé zemi tak ti eh, mají velice úzký emoční vztah s Maltou, který je velice starý. A teď, eh, co ale hodně rozčiluje moje lidi, hm, lidi v mé zemi, a dostávám stovky, stovky e-mailů a dopisů, každý vždycky na jaře, pane ministře, prosím, nes, eh, na jaře nestřílejte ptáky, nesmějte se, ale už je nestřílejte, nedělejte to Nedělejte to e, e, teď, hlavně teď, když budete předsedat v Evropské radě, tak nestřílejte ptáky. Děkuji. Thank you, Madam Chair. Um... Děkuji, paní e, předsedkyně. Samozřejmě, že budu odpovídat a reagovat na témata, která souvisejí s prací tohoto výboru. Takže vaše doporučení předám kolegům na Maltě, ale myslím, že i v tomto odvětví jsme učinili mnohé a dosáhli dobrého pokroku a snažili se vytvořit rovnováhu. Nicméně nyní eh, zde představujeme evropské předsednictví a eh, musím tedy odpovídat 28 členským eh, státům my eh, jsme předložili program na další 6 měsíců a budu se snažit velice souhrně a stručně zodpovědět eh, všechny otázky, které zde zazněly. Začnu reakcí eh, na slova paní předsedkyně a místo předsedkyně paní Cora Civil, která hovořila o strategii pro jednotný trh Jednotný trh samozřejmě je klíčovým úspěchem Evropské unie a nejefektivnějším nástrojem pro vytváření pracovních míst, růstu. A jak vy jste říkala, paní předsedkyně, už to, co se odehrává na mezinárodní scéně po Brexitu, po zvolení Trumpa, eh, po eh, podepsání eh, těch eh, výkonných eh, rozhodnutí. Myslím, že důležité je, abychom se zaměřili právě na význam jednotného trhu. Jak mu můžeme poskytnout více významu, jak ho můžeme prohloubit, zejména v oblastech, jako je digitální, eh, oblast služeb, které vedly právě naše předsednictví k tomu, abychom právě tyto sektory jmenovali naší hlavní prioritou. Nebudeme vynalézat znovu kolo. Budeme navazovat na výsledky, kterých již bylo dosaženo nizozemím a slovenským předsednictvím, zejména co týče závěrů rady o strategii pro jednotný trh, která byla přijata téměř před rokem. Jak víte, politická diskuze o tom, jak nyní vypadá strategie pro jednotný trh, to má e, různé e, možnosti, o kterých se hovořilo na e, Radě pro hospodářskou soutěž minulý rok. Malské předsednictví bude nadále monitorovat a usilovat o implementaci strategie pro jednotý trh. A budeme, jak řekl, řekla paní místopředsedkyně, Eh, budeme právě na eh, zasedání Rady pro svazkou soutěž v květnu o tom hovořit. A tyto diskuse budou sloužit jako základ pro další eh, vstupy do rady, která bude zasodat v červnu 2017. Jednotný trh se týká řady různých balíčků. například eh, služby. Služby jsou také nedílnou součástí jednotného trhu. Eh, jsou z toho vyňaty veřejné eh, a státní služby. Služby jsou zhruba 70 evropského HDP a nový balíček opatření pro služby, to je balíček z 10. června, je tedy jasnou první prioritou pro naše předsednictví. Už jsme začali dnes eh, se zabývat eh, tímto textem a budeme ze všech sil eh, se tímto zabývat dál. Mnoho kolegů například pracuje na té směrnici o notifikacích a budeme proaktivně, konstruktivně spolupracovat s Evropským parlamentem, abychom dosáhli dohody mezi námi kolegislátory. Jednotlivé prvky notného trhu například jsou také svoboda eh, pohybu osob, podnikatelů, eh, tedy malých eh, podnikatelů mm, a zboží. Je tedy zapotřebí uznávat navzájem kvalifikace a podobně. A v této souvislosti vítáme, že komise přijala návrh na směrnici o mm, testu proporcionality ohledně nových regulovaných profesí, což má být součástí balíčku o službách. V této souvislosti také předsednictví se těší na to, že zahájí a bude dále pokračovat v těchto diskuzích abychom takto mohli položit základ pro práci estonského předsednictví. Digitální jednotný trh a digitální kontrakty. Paní místopředsedkyně, jak víte, Vyjednávání na radě se zaměřovalo především na proskoumání návrhu eh, o digitálním obsahu eh, a eh, kolegové z Rady pro vnitřní záležitosti se tímto zabývali, zejména tedy digitálním obsahem, dalšími údaji, výkonnosti a také dostatečnými kritérii pro eh, konformitu. To znamená, že nejen bylo vykonáno mnohé, ale bude zapotřebí ještě mnohé vykonat nejen tedy na naší úrovni, ale také na úrovni technické. Nicméně máme ambiciozní cíl a to dosáhnout eh, tedy obecného postoje k tomuto eh, textu a to do konce našeho předsednictví. Také bychom chtěli postoupit dál eh, v práci na textu o prodeji zboží a eh, pole působnosti by mělo být rozšířeno také na prodeje, které nejsou jen online, ale také offline. A hlavní, eh, hlavní záležitostí zdá se, že jsou podobná témata jak na radě, tak v parlamentu, takže budeme bedlivě sledovat, co vy, vaši kolegové zde probíráte v Evropském parlamentu, jak zde na výboru IMCO, tak na výboru Jury. A tyto výbory tedy mohou aktivně vybudovat cestu k prvnímu slyšení v Evropském parlamentu. Paní poslankyně Mecola se zmínila také o jak pan Kalas ohledně cla, porušování saních předpisů, sankcí a harmonizace. Já teď se nebudu zabývat eh, místními právními úpravami. Já samozřejmě na to mohu mít svůj vlastní názor, ale nebudu teď eh, na tomto fóru hovořit o svých vlastních názorech. Velice rád budu diskutovat o místních záležitostech mimo toto fórum. Ale co se týče celních sankcí, to je velice kontroverzní téma, které e, se dotýká velice citlivých prvků. E, na radě se jedná zejména o právní základ, o e, rozsah pole působnosti té mm, směrnice a také o metodologii, která by měla být využita k tomu, abychom byli schopni vypočítat peněžní pokuty šance dosažení dohody v blízké budoucnosti se zdají být omezené. Mnoho členských států žádalo komisi na ministerské úrovni, aby stáhla tento návrh. Takže předsednictví bude zkoumat eh, možnost mm, zabývat se návrhem kompromisního textu s pozměňovacími návrhy takového ruského Evropského parlamentu. Paní Marlen Mici a také paní Grapíny a pan Danty. Ta poslankyně a pan poslanec hovořili o malých a středních podnicích, zejména v souvislosti s přístupem k investicím a financím. Já jsem byl skoro čtyři roky ministrem a účastnila jsem se skoro všech eh, zasedání eh, rady. A na většině, na valné většině z nich jsme hovořili o přístupu malých a středních podniků k financím. Posílení ekosystému pro startupy, pro scale-upy je jednou z hlavních priorit malckého předsednictví. Přístup k financím, možná ne tím tradičním způsobem, je zásadně důležitý. Všichni uznáváme, že tradiční eh, přístupy eh, k financím se nepovedly, banky v tom nenapomáhaly, takže potřebujeme něco dalšího. Potřebujeme alternativy a budeme tedy schopni diskutovat o možných eh, pobídkách, různých iniciativách, a také na neformální konferenci rady, která bude organizována na Maltě v následujících měsících a budeme usilovat o to, aby vznikly takové modely, které jsme přijeli například i v místní zákonodárství. Například my máme zákon o rodinném podnikání na Malče, který třeba jinde neexistuje, ale i e, o možnostech využití dalších e, nástrojů, tedy ke získání financování. Co se týče roamingu a velkoobchodního e, trhu. V této souvislosti myslím, Marlin, v 2015 Rada a parlament se shodli na ukončení poplatků za roaming v rámci EU do 15. června 2017 a abychom splnili tento příslip legislátorů, museli jsme se také shodnout na nařízení ohledně e, roamingového trhu, těch operátorů na trhu v únoru tohoto roku Eh, takže stále ještě probíhají důležitá vyjednávání. První trialog se odehrál 14. prosince loňského roku, druhý eh, proběhl před několika dny a my děkujeme Evropskému parlamentu za velice konstruktivní úsilí při těchto vyjednáváních a doufám, že se nám je podaří co eh, nejdříve velice záhy dokončit. Budeme usilovat o to, abychom jako všechny instituce dosáhli skutečně skončení těch roamingových poplatků v 15. června. Co se typové schvalování, pan Dalton, také pan Šváb potom hovořil. hovořil, co se týče agentur a dohledu nad trhem. Beru na vědomí vaše návrhy, ale zaměřím se teď na malcké předsednictví. Jak víte, doufáme, že dostaneme mandát, abychom zahájili vyjednávání s Evropským parlamentem. Jakmile váš výbor přijme zprávu, chceme důsledně projednat eh, tuto zprávu, abychom zajistili, že text, na kterém se rada shodne, co do největší míry bude již začlenovat jednotlivé názory Evropského parlamentu a jeho poslanců. Jsem přesvědčen, že obě dvě instituce stojí na stejné straně a že obě dvě usilují o to, abychom měli robustní legislativní akt, který bude posilovat typové schvalování a dohled na trhem. Co se týče eh, transferu eh, registrace vozidel, o kterém hovořila paní Charanzová, to jsou důležitá témata. Souvisí s tím řada různých aspektů. Nyní se zabýváme možností kompromisu, který by zajistil, že občan Evropské unie bude mít lehčí situaci, nebude mít tolik překážek při re- registraci vozidla a na druhé straně bude zapotřebí zachovat jiné aspekty, jako například například eh, fiskální prvky budou muset být zachovány. Tam, kde nebudeme schopni najít eh, snadný způsob eh, kompromisu, protože tento úkol opravdu není snadný, budeme se snažit dosáhnout pokroku. Co se týče aktu přístupnosti víte, že sama podstata věci je velice složitá, náročná a vyžaduje expertizu v mnoha oblastech a také rozsáhlé konzultace a koordinaci s členskými státy. Na základě toho, co se stalo za nizozemského a slovenského předsednictví, jsme začali již tedy přepisovat tento text tak, abychom neměnili původní orientaci a mm, obsah, ale abychom vyjasnili ten text. Ehm, mnohé členské stály ještě nedokončily e, svá stanoviska, proto jsme tedy společně připravili se slovenským předsednictvím e, dotazník pro členské státy a jejich odpovědi povedou dál práci malckého předsednictví. Doufáme, že nám to pomůže také najít tedy stanovisko na radě. A budeme nadále se snažit o uh, úzkou, dobrou spolupráci s Ruským parlamentem, protože pro nás je klíčem k dalšímu pokroku. Je tam, kde je zapotřebí projít uh, různé uh, postupy, procedurální části. A budeme se snažit navzájem se od sebe poučit v tom, jak různé otázky mohou být vyřešeny. Další téma, o kterém jste hovořili, byl to pan Danti. To byla otázka eh, bezpečnosti produktů a dohledu nad trhem. A tam je hluboký eh, eh, rozpor mezi členy rady nehledě na celou řadu debat v květnu 2015 a v loňském roce v květnu rada eh, o tom jednala, nicméně se jí nepodařilo vyřešit určité eh, potíže. My jsme si vědomi toho, že Evropský parlament žádá o další odblokování, vyjednávání a eh, další prvky by vzhledem k tomu, že nemáme další prvky, které bychom začlenili, nebo další kompromisní prvky, které bychom začlenili do toho tématu, eh, nevidím eh, možnosti, jak který dosáhnout pokroku. Nemůžeme učinit eh, o moc víc, pokud se situace nezmění. My jako rada stále pozbuzujeme komisi k tomu, aby přišla s novými myšlenkami, abychom byli schopni takto dosáhnout průlomu v této zablokované situaci, protože se jedná o skutečně důležité téma, jako je geoblocking. Geoblocking, o něm hovořila paní Grapini. Je zapotřebí prohloubit vnitřní trhy, zejména v oblasti digitálních služeb. To je pro nás také prioritní téma. Co se týče toho nového návrhu Eh, o geoblockingu. Je to pro nás důležitý krok, který bude umožňovat eh, občanům nakupovat z jiného státu, eh, stejně jako ze svého vlastního. V současné době geoblocking je diskriminační, je to forma diskriminace a Rada se shodla na obecném postupu již za slovenského předsednictví. Malcké předsednictví se těší na to, že zahájí neformální vyjednávání s Evropským parlamentem ohledně tohoto konkrétního návrhu. Doufám, že se nám podaří dosáhnout schody tak, aby každý občan Evropské unie měl stejné zacházení eh, ve službách offline, online a eh, plně, mohl, plně mohli využívat eh, digitálně do toho trhu také podniky. A potom regulace vnitřního trhu. Ano, pro nás to je také prioritní téma. Pro Mal- evropské předsednictví je zapotřebí posílit jednotný trh a e, dodat e, více pravomocí e, spotřebitelům, zvláště když nakupují přezraničně. A k tomu potřebujeme větší spolupráci mezi jednotlivými orgány členských států, tak abychom měli efektivní spolupráci mezi orgány tak, aby každý spotřebitel v Evropské unii měl rovná práva, těšil se rovným právům při nákupech online i offline. Těšíme se na vyjednávání s komisí eh, a o jednání o všech návrzích, které přinese Evropský parlament. Velice rádi eh, na ně budeme sami pracovat nejen mm, Nepřejeme si jen zachovat naši pozici, protože my se přesvědčení, že především musíme přivést zpátky Ruskou unii do srdcí občanů. To je všechno vynikající, pane ministře, děkuji. <clears throat> Můžete se tomu dále věnovat. Jak jsem říkala, je to téma, které nás velmi e, zajímá. Já mám velmi ráda Maltu, ale vždycky mám eh, obavy, když dostávám ty dopisy od svých eh, voličů. Ty hm, naše vztahy mezi Británií a Maltou jsou velmi intenzivní, jak víte. Jsem velmi ráda, že věci souvisí s ochranou spotřebitelů, fungování vnitřního trhu eh, budou řešeny velmi praktickým způsobem. A děkuji také, že jste to zvolili jako svoji prioritu a přeji vám hodně úspěchu během těch šesti měsíců.